Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Ano, já eh, eh, bych vám chtěla poděkovat, zvláště vám, kteří jste už absolvovali jednu schůzi dnes eh, ráno. Tak a Nyní bychom schválili agendu. Máme tady dvě, dvě změny refit a e, výsledek trialogu. A sice mezi e, administrativními orgány v oblasti e, daní a cel. Ty se přesouvají na příští schůzi a to znamená, že na dnešním programu ty body, které jsou plánovány na později, budou ve skutečnosti projednány dříve. A nyní oznámení předsedkyně, tak naše schůze je webstreamovaná a máte také k dispozici i meeting, což mimo jiné znamená, že můžete pozměňovací návrhy podepisovat elektronicky, čili můžete jich zasílat eh, daleko více, ale prosím jen ty kvalitní. Čili je skutečně možné toho eh, využívat. Eh, další oznámení. V sekretariátu máme dva nové členy. Peter Drum, který eh, tady dneska není, ale eh, vrátil se k nám zády. Eh, taky si rádi vyslechneme, až tady bude, jaké zkušenosti zády. A paní Kevis Čavaky, pokud to je správně sloveno, naše nová administrátorka. A my se lišíme, eh, loučíme s Joanou EPAP, eh, který, která odchází do EPRS, což tedy je dobře, že se eh, tato organizace narůstá. No a nyní se dozvíme o aktualizaci výstupu z trialogu, o tom balíčku pro tedy package travel, neboli zájezdy. Takže prosím o ten update. Děkuji, paní předsedkyně. Včera večer jsme měli první trialog k zájezdům, k té směrnici o zájezdech a mohu říci, že to byl velice konstruktivní dialog ve velice příjemné atmosféře, i když musím konstatovat, že u mnoha bodů, eh, respektive u mnoha bodů se shodneme, ale u mnohých jsme naopak velice vzdáleni ve svých pozicích, zejména oblasti působnosti a definici, eh, definice zájezdů, s tím souvisí ceny. Rada eh, zůstává u svého postoje, chce tedy rozlišovat pouze dvě kategorie, buď je to zájezd, paušální cesta, anebo je to nějaké propojené zorganizování cesty, takže eh, je to velice technické, protože z toho vyplývá zcela různý typ ručení a nejde to dostatečně daleko v oblasti ručení a zárok, tak jak by si to představoval parlament a tak, jak to vyslovili již v minulém období. U té směrnice se, tam se zabýváme zejména těmi um, rezervacemi zájezdů online. V jisté věci jsme velice blízko již komisi, těch klik ale rada to odmítá, že je to příliš komplikované. Máme velký problém v tom, že se tvrdí, musím to říct takto opatrně, že se tvrdí, že ty předpoklady, které mi tam chcete mít, přenášení jména či číslo kreditní karty či údaje o pasu, eh, že to nemá být takto zorganizováno. Což by ovšem znamenalo, že veškeré tyto případy v těch nových oblastech, že by to nespadalo pod eh, oblast působnosti a ta e, směrnice by vyšla v mnoha případech na prázdno, protože jsme poprosili komisi, aby to ještě jednou přeskoumala a tam, kde e, máme velice úzké transformace údajů, kde spotřebitel musí mít pocit, že to nějak spolu souvisí, že e, tam ta souvislost skutečně je, že v takovýchto případech musíme mít stejné typy záruk ručení, odškodnění a tak dále, jako kdyby se jednalo o skutečný zájezd. To je vlastně asi ten nejkritičtější bod. Pak máme rozdíly, co se týče informační povinnosti, eh, například ochrana proti insolvenci, jak to má, do jaké míry mají být poskytovány informace. Ale myslím si, že to, o co nám šlo, totiž abychom moderné technologie, rezervace online dali pod oblast působnosti té směrnici, tak abychom zaručili kvalitní ochranu eh, spotřebitele. Myslím, to se nám daří. Další trialog bude 4. 5. března, nyní v pátek budeme mít další technickou schůzku na pracovní úrovni. Poněkud obavy mám z toho, že máme Štrasburg a zelený týden, že tam nemáme příliš moc času, ten příští pátek dvě hodiny a v březnu se asi téměř žádná schůze nebude moci konat, protože nestačí mandát rady, takže tady je třeba se podívat na to, jak to zorganizovat. Na druhou stranu je třeba pracovat pečlivě. Rada to chce ukončit v květnu, já nemám nic proti tomu, ale musíme k tomu přistoupit skutečně pečlivě a odpovědně. Pokud to takto do května stihneme, bude to v pořádku. Děkuji, to je vše. Mohu říci, že zpravodaj odvedl vynikající práci včera. Večer prezentoval um, postoj parlamentu, aby, um, chceme zajistit, aby uh, tento balíček fungoval v digitální době a aby uh, upravoval uh, nákupy uh, zájezdů a Eh, to v situaci, kdy se trh mění. Takže jste vedl vynikající právu a um, další trialog proběhne zde v parlamentu. Byl jsem právě informována, že ne, nemáme uh, tlumočení do malčtiny vzhledem k onemocnění uh, zaměstnance. Doufám, že se brzy uzdraví. Můžete mluvit malcky, bude se to překládat z malčtiny do jiných jazyků, ovšem není tlumočení do malčtiny. Další bod programu je eh, návrh eh, stanoviska paní Dity Charanzové z Liberály, co se týče doporučení komise a rady k TTIP. Transatlantické obchodní, eh, transatlantické obchodní a investiční partnerství. Předám slovo mm, a ještě předtím chci připomenout, že proběhne společné veřejné slyšení 24. února o výzvách a příležitostech pro vnitřní trh pro TTIP, který začne v 10.30 až 12.30 a který se zaměří na dvě oblasti, kde je Mko kompetentní a další dvě oblasti, kde již máme návrhy. Spravodajka jistě vysvětlí blíže. Předpokládám, že si budeme přát další veřejné diskuse na toto téma a dovolte, abych předala slovo paní Charanzové. Děkuji, paní předsedkyně. Než se budu věnovat obsahu, tak dovolte, abych řekla, že nejsem příliš um, spokojená s tím časovým harmonogramem, který máme. Jako tlačí, eh, tlačí ostatní výbory do urychlené práce, aniž by byl čas na práci, kterou potřebujeme. Žádám o odklad o několik dnů, což by nemělo žádný dopad na náš harmonogram. Chci se tedy omluvit za ty úzké, za ty krátké lhůty, ale není to naše chyba. Já chci navrhnout koordinátorům a stínovým kandidátům, že aby TTIP stále byl na mm, programu toho výboru i po přijetí um, tohoto návrhu. Um, my žádáme, aby komise přišla do výboru nebo pracovní skupiny, abychom mohli na toto téma diskutovat. Již dnes dopoledne jsme měli první jednání s hlavním vyjednavačem a stínovými zpravodaji. Nevidím důvod, proč bychom neměli pokročovat do posledního hlasování k ratifikaci TTIP. Mezidobí doufám, že bude eh, co nejvíce schůzek se stínovými zpravodajem a dalšími, kteří se podíleli na přípravě stanoviska. Co se týče vlastní práce, chci připomenout, že každý poslanec má přístup k nekonsolidovanému textu, který byl doposud um, odsouhlasen. Komise také publikovala mnoho dokumentů online. Jak členové, tak veřejnost k tomu má přístup. Co se týče stanoviska, doufám, že všichni souhlasíte, že to stanovisko by se mělo zaměřit na témata, která spadají do kompetence našeho výboru. Můj návrh se mm, týká struktury mm, zprávy INTA a navazuje na ty kapitoly, kde jsme zodpovědní. Jak víte, ty TTIP eh, se zabývá vnitřním trhem. Eh, žádné jiné výbor, žádný jiný výbor nebude tak dotčen tou dohodou než IMCO. Já mohu jenom zopakovat, co řekl hlavní vyjednávač. Kritické body těchto jednání spadají do kompetence IMCO. Volný pohyb zboží, technické standardy, právo zřizovat podniky, svoboda poskytovat služby, veřejné zakázky, regulační problémy. Každé každý z těchto problémů bude mm, nějak dotčen. Proto je, myslím, klíčové, aby IMCO sehrálo e, klíčovou roli v TTIP. Já věřím, že TTIP, pokud bude dobře realizován, pomůže růstu vnitřního trhu a vytvoří pracovní místa v Evropě. Bude to mm, nástroj, jak změnit evropské standardy na globální a přinese ekonomické výhody. Měl by to být most na obnovu transatlantické, pro obnovu transatlantické důvěry. Paní předsedkyně, jsem ráda, že na tomto projektu pracujeme a těším se na pozměňovací návrhy, které posílí náš text v každém z těchto témat a na plodný dialog se stínovými zpravodaji. Děkuji vám. Děkuji. Eh, jak všichni víme, této zprávě máte omezený počet znaků, takže musíte e, toho tam vtěsnat hodně. E, máte pravdu, bude hodně pozměňovacích návrhů, pan Šrop. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Paní kolegyně, nejdříve vám mnohokrát děkuji za skutečně vynikající dokument, mám na mysli dokument paní kolegyně Charanzové, myslím si, že na, této, na tomto základě můžeme velice dobře hovořit o jednotlivých věcech a musím říct, že momentálně ještě nemám nějakou skutečnou představu o tom, jaké pozměňovací návrhy by mohly přispět k vyjasnění textu. Podle mne je velice vydařený, ale samozřejmě ta velká témata, která dominují momentálně této dohodě, v tomto textu eh, bezprostředně obsaženy nejsou a také co se týče příslušného výboru, tam jsme tak nějak ještě přesně nevíme, jak to vypadá. Jsme rádi, že nyní máme přístup k dokumentům, ale teprve až na konci budeme 100 posoudit, zda ta dohoda odpovídá přáním, které my jsme si naformovali, tedy příslušný výbor pro mezinárodní obchod. Proto bych rád hovořil o čtyřech bodech. Za prvé, a tady má paní Choregně Charanzová naprostou pravdu. Náš výbor nakonec, a možná také výbor Envy a výbor ITRE, ale že na náš výbor skutečně to velice dopadne, ta dohoda. A já nemám problém s tím, že tady chceme pohnout, se pohnout před tou regulatory cooperation, ale podle mne to nemusí jít tak daleko, že nakonec e, nám to bude bránit v konkrétní legislativně. Potřebujeme důležité hodnocení dopadů pro veškeré návrhy, nejenom dopady na evropský vnitřní trh, nejenom na malé a střední podniky, ale Eh, také na práva zaměstnanců, paní Gebhardt, a také dopady na transatlantickou spolupráci. Podle mě toto je důležité, přijatelné, ale nemůže to jít tak daleko, že nakonec my skutečně budeme naše vlastní zákony omezovat ex ante. Před tímto bych varoval. A za druhé, myslím si, že je správné, že tady velice silně máme možnost eh, profesní mobility. Paní Charancová to má přesně uvedeno v bodu 3 a 4. Vyjednávání o tomto budou ale pravděpodobně mnohem obtížnější, než jak to naznačují tyto dva odstavce. A to proto, protože v USA není toto v kompetenci federální, tedy vlády, ale v kompetenci jednotlivých vládů. Takže tam bude skutečně, tam budou probíhat ještě mnoha vyjednávání. V Evropě to také nefunguje perfektně a proto myslím, že tady máme ještě relativně dost času. Obtížné bude zadávání veřejných zakázek, což je bod číslo 5. Zde skutečně máme jakýsi takovou změť, která, ve které je velmi složité se vyzvat. Na federální eh, úrovně máme ten Buy American Act, Tady bude obtížné se k tomu vůbec dostat, ale pro nás je to zásadní součást, musí být zásadní součást vyjednávání, ale nakonec je to, to pokrývá ale pouze malou část zakázek. Velká část zakázek, to se odehrává na úrovni států, tam jsou takzvané by local acts a zde si myslím, vyjednávací tým by měl ještě silněji zastávat naše přání, protože bez e, regulace a správné úpravy zadávání zakázek ta dohoda prostě nebude mít tu sílu, jakou si přejeme, aby měla pro náš vnitřní trh a v USA rovněž. A nakonec pozitivní příklad. Já jsem k tomuto tématu uspořádal již celou řadu akcí a vždy máme takový malý letáček, kde stojí, že ze statického hlediska export pro Německo by mohl narůst o 94%. A pak nějaký občan se na mě obrátil v rámci nějaké akce, říkal, to jste se zbláznil, 94, o 94% více. Já jsem říkala, ano, to číslo není ode mě, a máme to v letáčku. Ale pak se přihlásil malý podnikatel, a Eh, má 20 zaměstnanců, eh, momentálně má eh, obraz USA 2,1 miliony eur. A on řekl, byl to podnikatel ze Valdu, on řekl, když se podívám na ty veškeré potíže, které mám z hlediska cla a označování a tak dále, já skutečně nebudu mít problém ten obrat dvojnásobit, když už tyto povinnosti nebudu mít. Takže když se nám podaří zjednodušit veškeré, alespoň veškeré celní otázky, tak to skutečně může být silný motor pro růst. A proto si myslím, že je důležité, abychom se skutečně tady v té věci angažovali a ze všech sil paní Chananzovou podpořím. Děkuji. Evelyn Gephardt, děkuji mnohokrát paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat paní Charanzové za velice dobrý dokument na jehož základně budeme schopni velice dobře spolupracovat. Já jsem tam skutečně nenalezla nic, kde bych mohla říct, že s tím nesouhlasím, ale eh, některé body mi tam chybí v tomto dokumentu a proto eh, tedy předložím pozměňovací návrhy, ale to je celá normální postup a vím, že tím, že máme jasná pravidla, co se týče počtu znaků či věd v takovémto dokumentu, eh, již z toho důvodu se tam nemohl uvést vše. Myslím si, že body, o kterých se hovořilo, jsou všechny velmi důležité. To je jedna věc. A za druhé, otázka transparentnosti. A tady vám, paní Charanze, vám dám vám naprostou pravdu. Není vůbec žádný důvod pro to, abychom my zde na výboru nemohli mít zástupce Evropské komise a vyjednávače Evropské komise, měli bychom si je pozvat, tak aby informovali náš celkový výbor o tom, co probíhá. Protože, jak bylo již řečeno, vliv toho, co se stane díky TTIPu na vnitřní trh a na ochranu spotřebitele, bude obrovský a to jsou pro nás ty nejdůležitější oblasti. Několik bodů z mé strany, kterým bych se chtěla ještě věnovat. Za prvé otázka služeb a definice služeb. Neboť já naprosto souhlasím s paní Charanzovou, eh, když říká, že služby veřejného zájmu musíme chránit, tak jak jsme si je nadefinovali v Evropské unii. To je správná věta, já ji plně podporuji, ale problém spočívá v definici toho, co jsou přesně takovéto služby a to zatím nikde nenalézáme. A tady je otázka, ve vyjednávání zachce mít pozitivní či negativní seznamy a tady je skutečně zásadní, abychom si přesně nadefinovali, pro jaké služby ta dohoda bude platit a ne, abychom tam měli pouze pro jaké platit. Nebude, protože to je mnohem nebezpečnější. Potřebujeme jasnost a transparentnost a to znamená, že potřebujeme pozitivní seznam. To je návrh, který rozhodně předložím. A další věc, to také se týká služeb. Tady je třeba dbát o to, abychom, až budeme definovat standardy a standardizaci, nedělali, nesměšovali, aby z toho nebyl takový myš, myšmaš. V tom vidím nebezpečí. My jako Evropský parlament jsme v minulém volebním období jasně řekli, že nechceme žádnou všeobecnou standardizaci služeb a to proto, že je to velice nebezpečné, není to proveditelné a že to ohrožuje primát politiky, který musí ovšem i nadále zůstat v popředí. A proto je to otázka, které se nutně musíme věnovat, abychom do toho vnesli jasnost tom, abychom si tedy jasně řekli, co tím máme na mysli, když hovoříme o standardech a jak bude vypadat situace standardizace zboží, se kterou vlastně problém nemáme. A není ještě zpět k službám, omlouvám se, že hovořím tak dlouho. U služeb jde také o to, podle jakého principu dojde k otevření trhu se službami. A jistě si vzpomínáte na diskusi o směrnici o službách v Evropské unii, a já si myslím, že bychom si měli dát velký pozor na to, abychom to, co máme ve směrnici o službách, totiž zásadu cílové země při otevření trhu se službami, abychom toto nepoškodili eh, pomocí té nové dohody. Protože by to mělo velký dopad na trhy a zejména na kvalitu poskytovaných služeb což je samozřejmě velmi důležitá otázka. Pak mě tam chybí ještě otázka cla. Leda, že bych to, leda, že bych to přehlídla. Ano, vidím to, co tam je. Ale myslím si, že bychom to měli ještě trošku rozšířit a posílit. A možná bychom měli ještě se soustředit na to, že pokud budeme spolupracovat na TTIPu, pokud chceme tady takovou tu dohodu, že je třeba se věnovat i otázce digitálního trhu, neboť ta je velmi významná a víme, že mnoho amerických podniků, to jsou velké americké podniky, které zaplavují evropský trh, abychom zajistili to, aby startupy, naše podniky také měly celosvětovou šanci v této oblasti, aby se mohly prosadit. Takže tomu bychom měli ještě dbát, věnovat naši pozornost a předposlední bod, regulatorní spolupráce. Ano, i tam bychom měli hovořit jasným jazykem, protože i v této oblasti je třeba eh, si dát pozor na to, abychom i nadále zachovali primát politiky, abychom i nadále mohli zlepšovat naši ochranu spotřebitele, naše sociální práva, naše ekologická práva a tak dále, aby toto zůstalo v našich vlastních rukou a nebylo to omezováno špatnou regulací či spochybňováno. To je také, myslím, zásadní záležitost, které je třeba se přesně věnovat. A poslední bod z mé strany, i když možná tady mnozí řeknou, že se nás to netýká, ale já si myslím, že se nám to, nás to přece jenom trochu týká. To je bo, bod ISDS, tedy to řešení konfliktů mezi investory a státem, protože podle toho, jak to bude dořešeno, uh, tak to bude eh, pravděpodobně hrát důležitou roli na vnitřním trhu. A tady je také třeba si ujasnit naše vlastní strategii v této věci. A jak říkám, eh, dokument paní Charanzové je velice dobrý, eh, bude to vynikající základ pro naši práci, ale je tam několik málo bodů, které bychom chtěli ještě rozvinout. A na závěr, milá paní Charanzová, já s vámi naprosto souhlasím v tom, že až uzavřeme vaši zprávu, že to rozhodně nebude znamenat konec diskusí o této věci v našem výboru, že budeme i nadále sledovat práci Evropské komise, sledovat vyjednávání, protože jsou skutečně naprosto zásadní. A je důležité, aby v této věci se učinila ta správná rozhodnutí. A pokud učiněna nebudou, tak si musíme nechat otevřenou možnost, abychom nakonec tuto dohodu odmítli protože pro nás jako poslance je důležité, abychom dělali to, co je správné. Thank you very much. Dennis de Jong. Děkuji. Dennis de Jong? Ne? Dobře. Pascal Jong. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem si chtěla vzít slovo po paní Gebhardt, protože její závěr se mi velmi líbil. V podstatě bychom to neměli nechat takhle. Pokud nebudou naplněny podmínky, tak parlament se ujme své role. A prostě konsta- bude konstatovat, že v době, kdy Evropa má potíže utvářet svůj vlastní druh a svá vlastní pravidla a sjednocovat je, například mám na mysli geneticky modifikované organismy, protože, se, protože což se celé vrací na národní úrovni, protože Evropa není schopná se shodnout na spojeném společném postoji. V době, kdy tedy Evropa je sama v krizi, si myslím, že je velice nebezpečné vyjednávat s partnerem, který je velmi efektivní, jedná se o federální stát, který je schopen postupovat mnohem jednotněji než my. Co se týče stanoviska, děkuji paní navrhovatelce, ale já v tom nevidím žádnou výhodu pro spotřebitele. My tady odpovídáme za spotřebitele mimo jiné, a nedovedu si představit, jaké výhody by spotřebitelé mě mohli mít z této transatlantické dohody. Možná mě to někdo vysvětlí a přesvědčí mě o opaku. A také souhlasím s paní Gebhardovou, co se týče i STS, to řešení sporů. To se týká 40% celosvětového obchodu a státy budou muset hájit své veřejné zájmy před soukromými soudy. A mm, tady do, do, dochází se k boji proti rovnosti, protože obrovské koncerny mají pak přístup k soukromé justici a malé podniky, střední podniky jsou nuceny, pro mě je to prostě nátlak, ty jsou nuceny se obracet na národní soudnictví což já nepokládám na špatné, ale chci, aby to, tu povinnost měli všichni. Co se týče regulační spolupráce, to je také velmi důležitá věc, neboť to podkopává politickou suverenitu zemí a také možnost národních parlamentů rozhodovat. To je velmi nebezpečné a proto je třeba, abychom velmi dobře si rozmysleli pravidla pro tuto regulační spolupráci a dále ochrana veřejných služeb, přístup na veřejný trh. To je také velmi důležité. My jsme bojovali o to, aby zadávání veřejných zakázek bylo otevřeno v budoucnu také pro malé podniky, nejenom pro velké. A nyní se to díky TTIPu podkopává. Takže vše toto jsou důležitá témata, je třeba se jim věnovat. A já docházím k témuž závěru jako paní Gebhardt. Pokud budeme 100 v Evropě chránit to, co je pro nás důležité, to, co určuje způsob fungování Evropské unie, například ochrana zdraví spotřebitele, justice, právní stát, pokud budeme schopni toto ochránit dobrá, ale pokud ne, tak my jako Evropský parlament z toho musíme vyvodit jasné důsledky. Děkuji. Do diskuse se hlásí hodně lidí a pokud ještě chcete, tak se přihlaste co nejdřív. Toto jsou jména přihlášených. Steiler, Marlene Mitzi a Majlina Trositsky. And I would like a word at the end as well. A na závěr bych ráda ještě promluvila také já, pokud to bude možné. Děkuji. Naším stínovým zpravodajem je Emma McClarkin a e, dnes tady není, takže za ECR to přesmu já. My e, tedy děkujeme paní zpravodajce. E, chtěl bych zmínit tři věci, které jsou klíčové. Tak především pokud se týče zrušení povolení pro práci. Já myslím, že nám to příliš nevyhovuje. Ne, u nás ten systém funguje velice dobře a eh, nevím, nechtěli bychom, aby to byl problém pro té typ také. Eh, co se týče eh, regulatorní spolupráce, tak momentálně se to týká pouze centrální vlády a my bychom tedy byli rádi, eh, kdyby tady byla povinnost informovat EU, pokud na státní úrovni jsou nějaké eh, regulace, které by mohly mít vliv. No a eh, také bychom rádi, aby na všech úrovních státních zakázek, zejména městských, a e, státních ve Spojených státech, tak e, tam víme, že e, tam je 13 států, které se nezapojují, abychom chtěli, aby byly součástí té typu. No a jinak pokud budeme mít dohodu na té typ, o té typ měli bychom mít v této oblasti také společný trh. A co se týče spotřebitelů, myslím, že pro spotřebitele té typ může být velká příležitost. Můžeme se takto zbavit cel a myslím, že pro spotřebitele je to eh, velká výhra. Bude prostě více zboží, větší výběr za nižší ceny a já si myslím, že eh, toto je eh, velice důležité, v podstatě jeden z klíčových argumentů, který můžeme předkládat lidem. Mark Tada. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych rád konstatoval, že vidíme relativně pozitivně dokument paní navrhovatelky, ale určité věci je tam třeba ještě zapracovat, zejména se týká ochrany. Dále bychom tam právě měli rádi ustanovení, eh, která se týkají ochrany spotřebitele. My tady hájíme právě pozici ochrany spotřebitele v USA. Platí ustanovení, které zajišťují nižší míru ochrany spotřebitele. A my jsme naše eh, standardy ochrany vypracovali demokraticky a nesmíme je nyní podkopávat. A nyní veřejné zakázky, ano. Je jasné, že je třeba, aby se otevřely velké trhy, ale zároveň si myslím, že jsme světoví aktéři, kteří tedy otevírají naše hranice pro ostatní. USA jsou velmi protekcionističtí, říkají, že jsou liberální v obchodě, ano, ale podívejte se na to, jak vypadá zemědělství. Takže tam panuje skutečně velký protekcionismus. To je realita a to platí i pro další světové aktéry a proto je třeba dbát o to, aby nás nezahnali do, hou, do kouta u veřejných zakázek. Eh, protože tam jde například o tak důležité služby, jako je železnice a dále služby. Mm, to bude mít velký dopad. A INTA, kolegové z INTA se tomu věnují, ale další příklad ISDS, což má, má zavést tedy ochranu investorů, ale v podstatě se jedná o nástroj, pro potírání našich ustanovení v oblasti ochrany pracovníků, zdraví a tak dále. Eh, Philip Morris eh, například v Uruguay a v Austrálii čili žalo, ža, žaluje tyto státy, protože chtějí mít na krabičkách eh, s cigaretami napsáno, že je to zdraví nebezpečné. A dále ty soukromé soudy, na které by se pak podniky mohly obracet. USA přece mají velice efektivní právní systém. Takže já si myslím, že musíme mít proti SDS, neboť se jedná o deregulaci a o ohrožení demokraticky přijatých ustanovení. Takže musíme předložit pozměňovací návrh, nebo respektive předložíme, tak abychom je ukázali, poukázali na ty tři problematické oblasti. Děkuji. Děkuji. Já bych eh, také chtěl eh, poděkovat paní zpravodajce. Pro nás eh, toto je docela dobré východisko pro řešení problémů, které se týkají nejenom našeho výboru, ale širší debaty. Mm, děti si začíná všímat veřejné mínění a vztahy se Spojenými státy jistě sobě skrývají velký potenciál příležitosti. Pokud ovšem v Evropě budeme eh, lepšími obchodníky a eh, pokud tady budeme mít fungující trh. Já myslím, že bychom se měli vymanit eh, z toho mentálního postoje mladšího bratra. My sedíme u jednoho stolu se s Američany. Náš trh je půl miliardy lidí, v Americe 300 milionů lidí, čili my bychom měli eh, k tomu přistupovat eh, s větší měrou hrdosti a sebevědomí. Domnívám se, že všem potřebujeme novější informace o řadě věcí, zejména pokud se týče příležitostí pro Evropu. V této smlouvě se musí vyřešit také eh, cela, která někdy mohou být eh, poměrně nízká, ale také netarifní bariéry, protože tady lze nacházet příležitosti. Tady skutečně je potenciál pro evropský trh, evropské firmy. Některé firmy se tedy obávají, že eh, ten regulační, eh, ty regulační bariéry v přístupu na evropský trh je někdy stojí 10, ale třeba u nápojů i 70 eh, zisku. Takže já si myslím, že my bychom se měli snažit přiblížit k dohodě. A přitom bychom své ambice měli nikoli oslabovat, ale naopak stupňovat. S Američany se dá vyjednávat i o regulační oblasti a je tam řada velmi důležitých aspektů. E, třeba, e, já nevím, pokud se týče směrovek na autech, u nás jsou oranžové, tam jsou červené, a to jsou, mm, že jo, e, něco, co by se mělo vyřešit. Že? A někdy eh, tedy americké automobilky jsou třeba eh, větší než eh, evropské, ale všechny jsou tedy klíčovými hráči na světovém trhu. Nicméně pak jsou tady ještě jiné sektory, které nemají za stolik příležitostí překonat regulační překážky. Čili my bychom se měli soustředovat na standardy, které eh, pomohou oběma stranám. My eh, nemůžeme tvrdit, že bychom měli eh, regulaci a ochranu spotřebitele absolutně nejlepší ve všech oblastech. Někde jsou američané lepší než my. Čili my si musíme tedy sednout a rozhodnout spolu, jaká pravidla se budou uplatňovat. No a e, je možné, je v tom tedy potenciál také mnoho pravidel na ochranu spotřebitelů zdokonalit. Pokud se týče třeba zdraví a fitosanitárních opatření, tak tady máme velký náskok před Američany a ten bychom si měli zachovat. Nebo veřejné služby to je další oblast, kterou je třeba vyloučit z vyjednávání. Podobně, tedy tak to bylo v tom eh, vyjednávacím mandátu. Eh, další věc, eh, Spojené státy mají také docela rozsáhlá pravidla o původu produktů a v Evropě nejsou takováto pravidla. Parlament se tím zabývá už několik měsíců, ale já myslím, že eh, tady je třeba, abychom eh, poněkud popracovali na své pozici v této oblasti, než se pustíme do vyjednávání s Američany. Také bych eh, zdůraznil to, co občas a poměrně často zasnívá ve veřejné debatě a sice ochrana investic. Čili tady eh, to bude třeba skutečně najít ty vhodné nástroje, eh, které budou garantovat investice a, eh, a budou je garantovat tady dobře, hm, tady ne, že by, se to bylo, ne, že by to bylo zúženo pouze na konkrétní některé aspekty, kterých není mnoho. Pracuje se na tom samozřejmě také ve výboru INTA a, jak jsem řekl, je to tak důležité, že je třeba tomu věnovat opravdu velkou, velkou pozornost, poněvadž ta příležitost, ty příležitosti jsou obrovské. Děkuji, paní předsedkyně. Chci říci, Eh, jak eh, si velice vážím do tohoto dokumentu, kdy ty také souhlasím s Evelyn, co se týče možných doplnění. Z našeho hlediska je tam ještě řada věcí, které nejsou jasné. Jak můžeme ovlivnit komisi tímto dokumentem? Budou na nás brát ohled? můžeme eh, říkat, co chceme, ale budou nás ignorovat nebo budou naše eh, názory brát v potaz. My hovoříme o evropském jednotném trhu, o smlouvě s jiným trhem. Měli bychom eh, být pišní na našich 500 milionů občanů. USA jenom 300 milionů je jistě v jejich zájmu prodávat našim, na našem obrovském trhu. Já nesouhlasím s kolegou, který říká, že naši spotřebitelé by měli být šťastní, že produkty budou levnější. To nestačí, my chceme bezpečné, kvalitní produkty, ne nutně levnější. My máme standardy, jiné standardy, evropský trh, americký trh fungují na základě jiných standardů. My budeme mít problém s tím, protože budeme Eh, zaplaveni spoustou produktů bez tarifních bariér, bez ochrany. Eh, my řekneme, dobře, hura, mm, budeme mít levnější produkty, ale o tom to není. Naše malé střední podniky, náš průmysl v EU eh, jsou potenciálně ohrozeni, protože tady není mm, příliš mm, mnoho věcí, které by um, um, byly v jejich zájmu. Neměli bychom být oslepeni perspektivou levných pro, produktů. Ne, měli bychom se zaměřovat na bezpečnost, na ochranu spotřebitele, na kvalitu produktů. Ať uděláme cokoliv tady v EU, tak je to založeno na kvalitě. My chceme ekonomický rozvoj, chceme pracovní místa a pokud se rozhodneme, že tato smlouva je důležitější bez ohledu na ekonomický rozvoj pracovní místa a budeme mít jenom levný dovoz, tak selžeme, selžeme v základním politickém cíli. Poslední věc, kterou potřebujeme, je, jsou soukromí investoři, kteří musí Eh, mm, kteří mohou členské státy dát soudu na základě této dohody. Eh, my, kteří vyjednáváme, my, kteří jsme tady, musíme mít naprostou jistotu, že budeme znát dlouhodobé dopady této dohody. Eva Panova. Thank you, Chair. First of all, I'd like to congratulate the rapporteur. Děkuji. Nejprve chci pogratulovat zpravodaji za velice dobrou práci dvě věci chci říct. Jedna se týká um, no, vízového povinnosti pro občany. Pokud chceme společný transatlantický trh, je klíčové, abychom zajistili rovný přístup tím, že odstraníme zbývající omezení. Některé brání volné výměně zboží a služeb. Zrušením vízové povinnosti pro občany a země, které nespadají do programu vzdání se víc, by umožnilo eh, svobodnou výměnu služeb mezi partnery. Druhá věc k bodu 12 a 13, malé a střední podniky. Mm, malé a střední podniky jsou středním bodem těchto jednání, především malé střední podniky. Mm, musí mít prospěch z tohoto jednání a proto kapitola týkající se malých a středních podniků by měla být e, součástí toho jednání na základě komerčních hledisek. Toto by mohlo obsahovat um, specifickou platformu online, která by se týkala především netarifních uh, bariér, které jim čelí podniky na mm, příslušném trhu, co se týče monitoringu a následné implementace dohody, by bylo technicky proveditelné pouze s aktivní účastí komunity malých podniků v institucionálním mechanismu, který se vytváří pomocí TTIP. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, mnoho um, věcí jež bylo řečeno. A ještě eh, v této místnosti, to včera odpoledne, tady bylo 200 aktivistů proti TTIP. Někteří z mého volebního okrsku ve Skotsku. Je zajímavé, že mnoho lidí bohužel mělo eh, špatné Eh, špatné informace o tom, co se děje. Je tady bohužel velká nedůvěra na straně občanské společnosti, což je politování hodné. Myslím, že kola jednání, která doposud proběhla, ehm, ještě nebylo nic dohodnuto, je to prostě jenom bílý papír. Samozřejmě my to musíme monitorovat a proto naše myšlenky a ambice jsou důležité, když mm, proběhla první prezentace před rokem tomuto výboru k TTIP, tak se to týkalo vytváření e, jednotného trhu přes Atlantik. To je něco, co má potenciál. Ehm, dále se to týká vys- zacho- udržení vysoké ochrany přebytele standardu a tak dále. To je, ten potenciál tady je, ale musíme eh, to řešit správně. Transparentnost ano, mm, všichni členové musí mít přístup, nejenom vš- někteří. Národní parlamenty také. Mm, národní parlamenty to budou muset také podepsat. Je to však proces a musíme zajistit, aby ty uh, obavy, o kterých mluvila paní Gebhardt, jsou řešeny. K bodu 7, to je, 7, to je myslím důležité, k bodu 8, standardy, tak eh, standardizační orgány přišly do toho výboru a začaly eh, zpracovávat memorandum o porozumění mezi to evropskými orgány a americkými orgány, ale bohužel to k ničemu nevedlo. Eh, my jsme slyšeli, eh, že tady budou nějaké vzájemné dohody. Bohužel to nebylo možné. Myslím, že toto je zpráva, která je důležitá. My to tady musíme na tom eh, pracovat, protože pokud bude důvěra v ty standardy, v kvalitní standardy, to bude Eh, krok správným směrem. Bod 14, um, um, obchod, spravedlivý obchod, to je o mezinárodním rozvoji, zajištění toho, aby standardy stanovily mezinárodní organizace, aby byly respektovány kodexy. Tady to bych chtěla vysvětlit, ten bod 14, to je důležité. Musíme mm, vést otevřený dialog v otázkách, jako jsou veřejné služby, ISDS a podobně. Je důležité být součástí tohoto procesu jako IMCO a já se těším na další diskuse. Děkuji, paní předsedkyně. Celá řada bodů, které jsem chtěla říci, již byly řečeny. Já chci pogratulovat zpravodajce, myslím, že to je dobrá zpráva. Musím říci, že um, souhlasím především s Evelyn, s Marí. Myslím, že tato dohoda bude um, ve prospěch Evropy, malých a středních podniků, pokud se o tom bude, pokud to bude dobře vyjednáno. Transparentnost je důležitá, nesmíme být postaveni před hotovou věc. Evropské standardy a hodnoty musí být respektovány. Eh, další věc, ta euforie. Eh, tom, že spotřebitelé budou šťastní, že bude tady mnoho levnějších produktů. Eh, otázka je, zda budou rádi, že budou mít nižší ceny, když to bude na úkor pracovních míst. Mnoho podniků tady úspěšně působí a e, když přijdou tito lidé o práci, tak se ani nebudou moci dovolit ty hezké levné věci z USA. Tady budeme muset vyvážit politický dopad této dohody a ekonomický dopad této dohody. A já myslím, že e, to vůbec není uh, možné. A tady musíme být velice opatrní. Musíme zajistit, aby jeden z účastníků z toho neprofitoval na úkor někoho jiného. Uh, nemyslím, že by existovalo hodnocení dopadů, jak to skutečně dopad, eh, postihne všechny. Nechci eh, vyvolat dojem, že jsem proti té typu, ale naopak, myslím, že bychom měli zajistit, aby všechny příležitosti a všechny výzvy, které Mm, souvisí s účastí na, mm, nebo, mm, e, nebo s, s otevřením tak obrovského trhu, e, by nás, by nás to nepřeválcovalo. My skutečně nesmíme vylít s e, vodou, s vaničkou i dítě a zajistit, aby Evropa měla z toho prospěch. Musíme zajistit, aby spotřebitelé, pracující malé podniky, které jsou páteří evropské ekonomiky. A nezapomeňme, že to, co je malé pro USA, není malé pro Evropu. Takže musíme zajistit, že chceme transparentnost. Kateřina zdůraznila, že jsou aktivisté proti ty typu a oni mají možná pravdu. Nejsou i vždy dobře informováni, jsou špatně informováni, máme povinnosti vůči 500 eh, milionům občanů, kteří budou postiženi dobře nebo špatně TTIPem. Takže chceme transparentnost, nechceme hotovou, být postaveni před hotovou věc. Merci Madame la Présidente. Euh, J'ai entendu tout à l'heure euh, certains d'entre vous. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem naslouchala kolegyním a ke kolegům, ke, kteří hovořili o způsobu, jak se vyjednává a jak e, e, se chová výbor INTA. Tady bylo řečeno, že se to týká nejenom INTY, ale řady dalších výborů. A Evropané, těch 500 milionů spotřebitelů, to jsou ti první, na které ty typ dopadne, kterých se to bude přímo týkat. Eh, to, se předložila zatím výbor INTA, mm, tam mám jisté pochyby a je třeba si uvědomit, že pokud dojde k uzavření dohodě TTIP, tak to skutečně bude mít daleko sáhlé dopady na evropské národy, které my zde zastupujeme a bude to také ohrožení eh, naší suverenity a ochrany spotřebitelů. Takže já jsem takto nesla pouze některé obavy, které mám vůči Evropské komisi a my přeci chceme, aby se rozhodovací schopnosti o Evropě spíše přenášely směrem dolů. A tato dohoda to spíše nepodpořuje. Pomocí této dohody otevřeme trh bez hranic, normy půjdou dolů, standardy se sníží a naše národy budou marginalizovány. Také nejsem přesvědčena o tom, o tom obsahu, o těch konkrétních doporučeních. Já z toho mám skutečné obavy. Děkuji. Thank you very much. Um, just... Děkuji pár poznámek z mé strany. Eh, mně se velice eh, líbí to, co napsala zpravodajka, zejména tedy, eh, že jde o jedinečnou šanci pro upevnění vysokých, tedy standardů vysoké kvality pro naše spotřebitele, které se stanou prakticky celosvětovými standardy. Ano, jedinečná příležitost pro eh, vysoké standardy z hlediska spotřebitele formou dohody eh, s Spojenými státy, eh, které také mají vysoké standardy, i když k tomu možná přistupují jinak. Souhlasím s tím, že jde o jedinečnou příležitost a myslím, že je velmi důležité to, abychom z té smlouvy udělali něco, co můžeme skutečně podpořit. Mm, ne, tedy něco, co eh, se tedy vyjednává, nejsme s tom šťastní. Eh, co se týče spotřebitelů, hodnota snížení nákladu a zrušení eh, různých celních bariér a tarifních bariér, tak to je důležitá věc, protože mnozí spotřebitelé opravdu zápasí s tím, co si mohou pořídit. A takové zlevnění 5%, 10%, to se skutečně pocítí. Ale eh, mělo by to eh, jít tedy bez eh, ztráty zaměstnanosti a já věřím, že tedy všichni vidíme, jak může obchod pomoci, ale pokud se nám třeba podaří snížit náklady na vyhovění jiným předpisům, zjednodušení administrativy. To skutečně může pomoci našim firmám, a tedy i zaměstnanosti. A e, ta pracovní místa e, si potom na sebe mohou docela dobře vydělat, čili to mohou být místa dobře placená. Takže tady skutečně je šance vytvářet takováto pracovní místa třeba pokud jsme měli dohodu s Koreou, jenom v prvním roce naše eh, exporty narostly celkově 15% a v čerstvě liberalizovaných oborech 46%. Čili já si myslím, že je skutečně třeba naslouchat malým a středním podnikům tak, abychom to udělali správně. A skutečně máme tady ty kapitolu pro malé střední podniky, tam je spousta komentářů a těm je třeba naslouchat. Pokud se týče veřejných zakázek, tady by možná bylo dobré dát eh, nějaký jasný harmonogram pro Trade Commercial Authority, poněvadž to je, pokud eh, vím, nástroj, který by měl eh, zrovnoprávnit podmínky po celé po celé Evropě, takže tady možná ten harmonogram by byl dobrý, kdybychom o něj požádali. A pokud se týče vizových záležitostí, tak já eh, chápu, že tedy eh, víza se nedají vyjednávat v rámci eh, dohody o obchodu, ale možná, že takový ten australský příklad, že by mohl zde pomoci, protože určité vzájemné uznávání služeb a tak dále, to by mohlo pomoci. E, musím říct, že tady zazněla řada zajímavých komentářů a e, myslím si, že je dobré, abychom to tedy dávali do toho našeho kontextu. A teď dám slovo zpátky paní zpravodajce. E, děkuji, Vicky. Možná ještě taková obecná poznámka. Tato debata ukázala, že TTIP je pro náš výbor skutečně důležitý a že ta debata by u nás měla probíhat. A možná, abychom k tomu přistoupili strukturovaněji po kapitolách. Možná, že některé z vašich otázek patří spíše k zodpovězení komisi nežli mě. Možná bych se vyjádřila ke dvěma třem bodům které se zazněly opakovaně. Pokud se týče ochrany spotřebitelů, je to důležitá a citlivá záležitost a je to jedna z věcí, proč jsme se rozhodli, že tomu budeme věnovat slyšení, tedy otázce ochrany spotřebitelů. Přijdou k nám různí řečníci, zástupci různých organizací a to je pro nás šance lépe pochopit, o co tady jde. Já to formuluji ve svém stanovisku tak, že eh, bychom chtěli eh, podpořit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, jak jsme zvyklí v Evropě, eh, podporovat to a prosazovat to vůči Spojeným státům. Souhlasím s Katrin, že tady skutečně je třeba, abychom to udělali správně a abychom našli ty nejvhodnější formulace, které budou vysílat i ty správné signály. Kolegové z ECR vidí velký potenciál a e, je jasné, musíme vyslat i signál o tom, že naše úroveň e, ochrany se změkčovat nebude. E, také pokud se týče veřejných zakázek, cením si Eh, kolegy Tarabely a myslím, že on eh, velice dobře vysvětlil rozdíly mezi situací eh, v Evropě a v Americe. Veřejné zakázky to jsou to jsou té oblasti, kde Evropská unie se počíná nejofenzivněji ve vyjednávání a tady se musíme domluvit. Regulační spolupráce je podle mě velmi důležitou součástí jednání z hlediska firm těch malých a středních, ale tak trochu bych si dovolil nesouhlasit s tím, co řekli někteří z vás. Myslím si, že cílem je, že aby bylo, aby bylo závazné něco, na čem se shodneme, ale tam, kde nebude dohoda, tam zůstaneme autonomní. Eh, s naší regulací. A v neposlední řadě ještě, já vím, že tady eh, otevírám pandořinu skřínku, to je ISDS. To je samozřejmě politicky nejcitlivější věc, to si uvědomujeme. Já bych eh, doporučoval, abychom toto nechali na výboru INTA, který nese zodpovědnost za tuto oblast. A my se pokusíme vyslat signál v tom smyslu, že je třeba se zaměřit skutečně na to, co je důležité pro spotřebitele, pro firmy a tak dále. Já neříkám, že ISDS pro ně není důležité, naopak, ale já bych řekla, že bychom měli eh, se držet struktury eh, zprávy eh, INTA výboru a vyjadřovat se výhradně ke kompetencím našeho výboru. Teď bych vás ještě chtěla pozvat na slyšení, které pořádáme. Těším se na vaše dokumenty a těším se na příští zasedání. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já jsem chtěla, aby tato debita proběhla, protože byla důležitá. Já vím, že Mm, poslouchal tady pan uh, eh, Dehoben z komise. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Chcete k tomu něco říci? Děkuji vám. Já budu stručný, vím, že máte spoustu práce. Eh, dnes dopoledne chci ale říci několik připomínek. Mm, když pracujete na tom textu k transparentnosti, chci upozornit na uh, nová opatření, které jsme přijali. Všechny texty jsou online, takže všechny evropské návrhy byste k transparentnosti byste měli mít možnost vidět, e, co chceme, jaké jsou cíle, specifický, specifický právní text, který předkládáme našim americkým partnerům na Eh, webu vidíte, eh, jsou také k dispozici fact sheetsy, které eh, jasným jazykem prezentují, jaké jsou naše cíle, tak to bych doporučoval. Co se týče konsolidovaného textu, tak je možnost, aby hlavní poslanci měli k těm textům přístup, ať jsou to členové výboru INTA nebo jiných výborů s ohledem na texty, kde výbory mají jurisdikci. Velice stručně ke regulač, cílům regulační spolupráce. E, první, Jinak chci zdůraznit, e, co řekli mnozí poslanci, není tady, e, nejde tady o snižování standardů. Buď by se to nepřáli američané ani my, ani to není otázka ztráty regulační autonomie. A to je rozdíl v tom, jak organizujeme náš vnitřní trh zde v EU a co doufáme, že e, dosáhneme pomocí TTIP a USA. TTIP je spolupráce nezávislých regulátorů. A to je na základě ochoty něco dělat. Pokud budou jiné standardy, které, kde ty rozdíly nelze překlenout, tak se prostě, tak prostě ty rozdíly budou existovat dál. Ale cílem je snížit náklady, kde je zbytečná duplicita standardů, anebo dosáhnout lepší standardů, protože se něco mm, naučíte od regulátora na druhé straně. K malým podnikům to skutečně, tady skutečně jde uh, o jádro celé věci. Chceme usnadnit investování obchodování malým podnikům. Velké podniky najdou cestu na jiné trhy, pro malé podniky je to obtížnější. To platí i pro ISDS. Je velice obtížné představit si takové řešení sporu pro malý podnik, protože prostě nemají zdroje. Takže tady je i vazba mezi JZS a SME malých podniky. No, veřejným zakázkám to je skutečně také i jádrem práce tohoto výboru, že tady je hlavní cíl, který máme v těch jednání s USA, aby evropští uchazeči byli, měli rovný, rovné podmínky jako američtí konkurenti. To bude velmi obtížné. Ale jde o tady o hodně. A k ISDS. Já beru na vědomí to, co řekl zpravodajka, že to spadá pod jiný výbor. Na druhou stranu my všichni, vy všichni na to máte nějaký názor, to jsem si všiml. Já bych si přál, nebo bych vám chtěl doporučit zprávu k identifikaci oblastí pro budoucí diskuse s tímto parlamentem, jak řešit nebo jak pracovat na tom nástroji ISDS. To není jaksi otázka in and out. Není to jaksi dvou, dvoupolární, musí to být složitější, konkrétnější diskuse na základě toho, jaká je eh, poslední, jaký je poslední stav podle dohody CITA. Plus oblasti identifikované pro další práce ve zprávě komise, která byla publikována první polovině ledna. Když toto všechno eh, vezmete v úvahu, tak máte základ jak postupovat dál, jak tedy vyvážit ty různé pohledy, které jsou reálné. Lidé mají různé názory a to si uvědomujeme, se snažíme řešit jádro toho problému, abychom měli informovanou debatu v příštích týdnech, protože mm, do jara budeme mít názor jako Rada, Parlament, Komise na to, jak pokračovat v diskusích ISDS, protože tady nejde jenom TTIP. Mm, to evropská kompetence podle Lisabonské smlouvy, takže musíme převzít odpovědnost. Jsou to velice citlivá témata, různé, různí lidé mají na to různé názory. Děkuji vám. Děkuji. Již nám trošičku utek čas protože to je tak důležité téma. Další bod pořadu je zpráva jako sorry, eh, interoperabilita pro veřejnou eh, evropskou zprávu, podniky a občany. Je to prezentace eh, komise k jejich návrhu. Mlouvám se, lhůta pro pozměňovací návrhy ke stanovisku paní Sarantové je 25.2. Je to skutečně krátká doba. 25.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 Okay, with apologies, we've just been playing music. Eh, tak já se omlouvám a eh, já bych teď, eh, pokud se týče mm, té interoperability v evropské státní správě, my jsme přimě, přidružený výbor podle článku 54 hlavním výborem ITRA a nyní nám komise představí svoji právu. Vítám paní Ingestat z komise. Prezentace je k dispozici online na aplikaci e-meeting. Děkuji vám, paní eh, předsedající. Eh, jsem velice ráda, že vám jste mohu prezentovat program ISA já jsem generální ředitelkou v úseku digitalizace. Takže ta interoperabilita, co to vlastně znamená? Evropská komise ji definovala v roce 2010 ve svém sdělení o interoperabilitě v evropských veřejných službách podstatě jde o tom, jak si mohou dvě instituce pro přiměřeným způsobem vyměňovat informace. A v našem kontextu potom znamená to, to. Znamená to vytvořit veřejnou službu, která se řídí určitými principy. Ty jsou zde vlevo. Princip je pouze jednou, to znamená pouze jednou se poskytují data Dále tady máme One Stop Shop, čili jednotné kontaktní místo. Dále elektronické služby, eh, služby, eh, které kombinují řadu veřejných služeb do jednoho řetězce. Pokud eh, tyto principy budou implementovány, zajistíme vysokou míru propojení veřejných služeb Eh, bude lepší sdělení informací a lepší sdílení poznatků a vědomostí. Eh, čeho chceme dosáhnout, eh, lepší a informovanější rozhodování, také rychlejší, vytváření více obchodních příležitostí, protože veřejná zpráva v ekonomice sehrává velmi důležitou roli a v neposlední řadě budou mít občané lepší a přímější přístup k veřejným údajům. Interoperabilita od roku 1995 platí za prioritu Evropské eh, komise. Od té doby eh, máme už třetí program a vidíme, že mnoho ještě zbývá učinit, ale první výsledky jsou tady. Proto tady navrhujeme i na druhou jako další program, který bude konsolidovat dosávadní výsledky a eh, zabývat se řešením stávajících výzev. Tento program eh, byl poprvé představen v červnu 2014. Máme eh, zde stejný přístup jako minule, to znamená, sledujeme jeden cíl. Interoperabilita by měla přijít s řešeními pro výměnu informací mezi jednotlivými částmi administrativy, ale také zároveň mezi státní zprávou a firmami a státní zprávou a občany. A toto je zde explicitně řečeno. Dosah tohoto programu by měl být širší, než byl dříve. Eh, mělo by o eh, řešení interoperability s neomezeným použitím. Eh, mělo by to umožnit možnosti elektronické výměny, které naplňují implementaci politik. Dále zde máme pilotní řešení a konsolidace. Máme všem také určitý inkubátor, eh, ve kterém se mm, řešení budou vyvíjet až do fáze, kdy budou běžně použitelná. Máme také řešení, která už eh, jsou eh, funkční a v tom inkubátoru teda zůstanou po tu dobu, než se je podaří migrovat tam, kde je jejich konečné místo učení. Máme zde tedy program pro jednotný přístup. Zde máme podporu ze strany několika operačních cílů v podobě eh, programových aktivit. Jde tedy o eh, přeshraniční, eh, abych tak řekl, údržbu. Dále zde máme příčnou kooperaci napříč tedy eh, rezorty. To je podobně jako v IZE. Všechno známe, ale navíc tady máme ještě nacházení legislativních mezer, eh, které stojí v cestě interoperabilitě. A týká se to tady referenční architektury a eh, kartografie řešení, eh, která lze přijmout a poté využívat. Eh, také posuzujeme určité společné specifikace a standardy a to je velice důležitá část i si na druhou. A pak zde máme opatření, která budou měřit a kvantifikovat eh, dopady interoperability, tak aby to skutečně bylo přínosem souladu s tím bude projekt průběžně monitorován, výsledky budou zveřejňovány online. Budeme mít eh, průběžná a konečná vyhodnocování, eh, dále zde budou indikátory, které budou měřit výkon programu a k tomu patří také eh, počet klíčových prvků, které umožňují interoperabilitu. To je velmi důležité. A také chceme, aby všechno to, co financujeme z programu, aby mělo měřitelné výsledky, což je velice zásadní. Tady vidíme rozpočet. Ten program je e, připraven na pět let, je tedy v rámci víceletého, e, respektive sladěn s víceletým finančním výhledem. Průměrný roční, eh, průměrný roční je eh, rozpočet 26 eh, milionů E dohromady 131 za celé období. Není politický kontext. V čem spočívá ta důležitost? Veřejný sektor je klíčovým hráčem evropské ekonomiky a přispívá k řešení také finanční krize. Téměř polovina HDP v Evropě vzniká ve veřejném sektoru, zaměstnáno je zde 25 lidí a veřejné zakázky eh, přispívají 19 k celému HDP. Kompetence eh, komise v oblasti v této oblasti zase není tak důležitá, není tak velká A máme zde nicméně iniciativy, které se eh, týkají eh, veřejného sektoru, digitální trh, digitální agenda pro Evropu, eh, tedy hodnocení ročního růstu a modernizace veřejné zprávy. To znamená, že politický zájem o interoperabilitu veřejné zprávy tady bez sporu je. Tady máme výsledky studie, které ukazují, kolik času lze ušetřit tím, že se budou služby občanům poskytovat digitálně. A zde eh, to máme přepočteno na úsporu HDP. V tomto příkladě Belgie by velký by interoperabilita mohla ušetřit 2,3 eh, miliardy eur, eh, ve Francii téměř 13 miliard eur, čili to jsou obrovské eh, částky. Pokud tedy ty přínosy jsou tak jasné, proč už to tady dávno nemáme? Máme tady politickou vůli, víme, jaké jsou přínosy, technologie tady taky existuje. Ale máme tady příklady. Eh, Švédsko eh, je zatím asi nejdál v používání této interoperability. Zde je 93% domácností připojeno k internetu, 70% eh, občanů komunikuje s veřejným sektorem elektronicky, ale pokud se třeba týče vyplňování online formulářů, tak to už eh, tady ta využitelnost klesá na 46%. Takže toto je problém. To znamená, že máme z infrastrukturu, ale to samo o sobě není eh, řešení. Ani eh, digitální služby. Eh, nejsou samo, sami o sobě řešením, protože oni jsou nepropojené, oni jsou eh, takové nějaké izolované, řekněme. Čili my se musíme podívat na celý kontext. Potřebujeme služby, které budou od samého začátku propojené bez ohledu na to, jaká je či není infrastruktura. Je tedy třeba k té interoperabilitě přistupovat holisticky. Tady máme návrhy tři různých řešení. E, známe to. To je vaše Evropa, Solvit a IMI. Nebudu to rozebírat detailně, ale vidíte, že jsou čím dál tím úspěšnější. To je typické e, přeshraničně fungující služby a podporuje je také ISO. Takže co říci závěrem? Domníváme se, že jde o e, klíčový prvek pro to, aby strategie evropské veřejné zprávy se mohla naplnit. E, je třeba vytvořit rámec a nástroje. Interoperability není jenom záležitostí technologie, jenom tedy ICT, ale jde už o celkový přístup od samého začátku. Abychom interoperabilitu mohli podporovat, musíme restrukturalizovat administrativu a administrativní postupy. Eh, to vše musí demonstrovat jasnou politickou vůli. Čili eh, ta interoperabilita musí být už od samého počátku zabudovaná do konstrukce těch eh, služeb. Tak to je všechno, děkuji vám. Thank you for your presentation. Děkuji za vaši prezentaci, která je k dispozici na našich webových stránkách. A nyní předám slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zástupkyni komise za velice jasnou prezentaci naší problematiky. Digitální agenda, to je slovo, které se neustále a všude opakuje, je to jedna z hlavních priorit komise a jistě je to rovněž prioritou v mnoha členských státech. Ten vývoj je velmi rychlý a proto je pro mnohé obtížné sledovat a chápat, co vše se děje, co vše se odehrává v oblasti digitální agendy v Evropě. Neboť eh, se to týká celé řady programů a také, když se podíváme na současné složení komise, tak vidíme, že za tu problematiku bude odpovědno několik komisařů. Takže to je sice dobrý přístup, ale na druhou stranu je třeba zajistit koordinaci. A já mám pocit, že v Evropském parlamentu právě náš výbor, výbor INCO, by měl se ujmout toho úkolu koordinace digitálních otázek, neboť není vhodné přistupovat k té záležitosti pouze jako k záležitosti technické, i když tomu bohužel často dochází. Proto si myslím, je dobré, že nyní po bohužel relativně dlouhém sporu o kompetence mezi výbory jsme se nyní dostali do fáze, že máme sdílenou kompetenci mezi IMKem a ITRE a to je, myslím, dobré řešení. Samozřejmě ta záležitost má značně technickou povahu, ale nesmíme to takto pouze akceptovat. Je třeba se zamyslet šířej a podívat se na to, že to může mít dopadly na mnohé oblasti vnitřního trhu. Tady souvisím s myšlenkou komise v tom smyslu, že je důležité, abychom byli úspěšní v této snaze a to proto, že už nyní ztrácíme velmi mnoho času, peněz a také trpělivost lidí a budeme je ztrácet nadále, pokud tato oblast interoperabilita nebude řádně fungovat. Také si myslím, že je dobré, že v programu IZA 2 se snažíme tedy zapojit uživatele a že se tam dokonce vyskytuje i pojem občan, citizen, že se tady zdůrazňuje perspektiva občana, ale bohužel dnes je to pouze názvem. A my, nám je jasné, že se všechno dotýká občanů, ale perspektiva občanů, zejména perspektiva malých a středních podniků, nebyla zohledňována tak, jak já bych eh, bývala považovala za vhodné. Bohužel, bohužel náš výbor má velmi těsný časový harmonogram. Musíme nalézt řešení velice rychle. A to proto, že program, který platí nyní, program ISA 1, bude pomalu končit a proto musíme se stínovými zpravodaji pracovat co možná nejrychleji, aby se nám podařilo dodržet časový harmonogram. Ještě bych ráda řekla komisi, že demokratický proces by měl být respektován. Není možné e, ty časové harmonogramy nastavovat takto, aby byly tak těsné. Samozřejmě někdy i my v parlamentu tady děláme jisté potíže. Například v tomto konkrétním případě nám dlouho trvalo, než jsme se dohodli na tom, který výbor je odpovědný. Já bych měla takovou otázku na zástupce komise. Jedná se mi o objasnění v jedné věci. Ráda bych se vrátila zpět k té základní otázce a zeptala se na toto. Jaké jsou návrhy tohoto na, promiňte, jaké jsou hranice tohoto návrhu? Já tady mám pocit, že se jedná, že komise na to pohlíží jako na technickou záležitost kde v různých programech poskytne prostředky na to, aby systémy pro zpracování dat byly interoperabilní. Nebo e, vidí komise i to, že to bude mít hlubší dopady, například na to, jak veřejné zprávy budou spolupracovat s občany a s podniky. A ještě k otázce prostředků. Mohli byste mi poněkud detailněji vysvětlit, jak komise bude rozhodovat o přidělování prostředků, které jsou uvolněny v, dispozi- v rámci tohoto programu. A poslední otázka protože o tom hodně uvažuji, ať se eh, jedná o ty typu nebo o této záležitosti. Vždy je tady snaha se na to dívat pouze technicky. A to technické hledisko, je, na to se zaměřujete, je upřesňováno. Vaše generální ředitelství má samozřejmě centrální odpovědnost za, to, eh, za tu oblast a jistě spolupracuje i s jinými programy, ale jak vidíte například spolupráci mezi tímto programem a mezi nástrojem pro propojení Evropy. Kdo nese odpovědnost za celek? To je, myslím, velmi relevantní dotaz. Děkuji. Thank you. Enough EPP, Eva. Děkuji, EPP Eva Panova. Eh, děkuji. Já chci zaprvé poděkovat komisi za velice podrobnou eh, prezentaci, také paní Kosáry za její komentář. Již jsme v kontaktu s její kanceláří a já se těším na spolupráci s ní a jejím týmem na této zprávě. Také spolupracuji s naším stínovým zpravodem, panem Bonim v ITRE. Včera EPP uřadalo slyšení o vnitřním trhu, kde jsme zdůraznili, že etablované systémy e-government jsou klíčové pro vnitřní trh. I komisařka Věnkovská zdůraznila, že výměna nejlepší praxe je jeden z hlavních eh, prvků. Chci se zaměřit na čtyři body. První se týká toho, jak komunikovat výhody eh, programu občanům. Mm, mm, I ve Švédsku, kde je největší přítomnost internetu, jenom 46 eh, občanů používají online služby mm, veřejné zprávy, což vyvolává otázku, jak podporovat důvěru našich občanů a podniků pro eh, více eh, elektronických řešení. Také se domnívám politickým aspektům ISA. Předpokládám, že programy ISA jsou eh, výhodné pro občany a podniky. Všichni se shodneme na tom, že dobře fungující systémy i government jsou důležité, nejsem si ale jistá, do jaké míry jsou si toho občané vědomi. Myslím, že navrhovaná e, válka pro implementaci ISA 2 na 2016 až 20 je 130 milionů euro a chci se zeptat zástupců komise, jaké jsou jejich plány na posilování komunikace s občany o výhodám tohoto programu a také e, zaexistuje cílená komunikační strategie, jak tento technický text e, přeložíme do srozumitelnějšího jazyka pro občany. Možná někteří poslanci by Eh, mohli pořádat setkání se svými voliči eh, a eh, myslím, že musíme zvyšovat povědomí, že toto by hm, bylo možné pomoci, jenom pouze pomocí jasných konkrétních příkladů. K malým středním podnikům to bohužel chybí z textu návrhu, i když to tam bylo Eh, když to bylo dodáno do názvu toho dokumentu, aby to bylo ve prospěch pro občanů i podniků a chce zdůraznit malé podniky. Větší pozornost by byla věnována použitelnosti veřejných dat, které by mohly používat občané i podniky. Malé a střední podniky jsou klíčovými hráči, kteří mm, trpěli, utrpěli nejvíce ekonomickou zátěží, také když tváříme řešení a hodnotíme programy, tak bychom neměli mluvit o podnicích obecně, ale specificky. Také jsem pro mm, výroční revizi implementace ISA 2, ale tak, eh, také Evropského parlamentu. Další síťová neutralita, to je další téma, které si zaslouží větší pozornost, protože síť a technologie jsou velmi důležité. Toto jsou v podstatě všechny moje připomínky. Také bychom měli eh, dále pracovat na tomto projektu a dokončit implementaci do roku 2015, do konce roku 2015, abychom eh, nepřišli o to, co již, čeho již dosáhla ISA 1. Děkuji. Děkuji, já jsem byla stínovou zpravodajkou eh, za EKR. Myslím, že je dobré připomenout, proč o tom mluvíme. My o tom mluvíme proto, že chceme co nejlepší veřejné služby, které budou schopny fungovat v 21. století v eh, ekonomice mm, v roce 2000 15, eh, kde bude mm, všude digitalizace, aby občané měli přístup k těm veřejným službám, také bezpečným, bezpečnou cestou. To je cílem. Interoperabilita je prostředek, jak se tam dostat, ale není to eh, ten cíl sám osobně. Cílem je nejlepší možný Eh, mm, způsob, jak zajistit lepší poskytování veřejných služeb pomocí digitálních služeb. A tady se snažíme proto o digitální transformaci v celé Evropě, abychom skutečně dosáhli toho nejlepšího. To výzvou na národní evropské úrovni většina veřejných služeb se používají na národní úrovni vlastně možnění občanům komunikovat a e, e, e, interoperabilita na národní úrovni je první krok. Evropská, na evropské úrovni, evropská úroveň je toho součástí, ale jenom jednou z částí. Vize je důležitá. Připomínat lidem, co se snažíme. Z tohoto hlediska je velmi důležité, abychom se zaměřovali na uživatele, abychom mm, zaměřovali na podpa, eh, poptávku, malé podniky, abychom tedy um, se nezaměřovali jenom na omezený počet cílených služeb, ale abychom zajistili, že um, tvoříme platformu, která bude možné rozšiřovat a ne, aby byla jenom omezená. S tím, že se budeme více zaměřovat na uživatele, na poptávku, je škoda, že tady nebylo plné hodnocení dopadů, konzultace s aktéry předtím, než byl tento návrh předložen. Možná budete tvrdit, že toto je ISA 2, ne ISA 1, není to nový návrh, to následný ná, návazný návrh, ale i tak by si to zasloužilo hlubší posouzení, hodnocení dopadu. Je to, jsou to peníze daňových poplatníků, většina veřejných služeb, na, je na národní, lokální úrovni. My potřebujeme zajistit, aby eh, tam byla interoperabilita, abychom eh, využili nebo mm, čerpali ty, ty výhody, aniž bychom uzavře, se uzavírali před mm, budoucností. To je tedy mm, první návrh a těším se na spolupráci s kolegy. Děkuji paní Jakonsáry za mm, spolupráci. Těším se na spolupráci s stínovými zpravodaji. Mám otázku na komisi, jak ISA 2 zlepší tozor e, na trhu. To by bylo zajímavé. Těším se na to, že na, na další práci a že něčeho dosáhneme. Děkuji. Short and to the point, Antonis, thank you very much, Julia. Tak bylo to stručné a věci. Julie tady není. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Ne, paní Kalas. Já si také myslím, že program ISA je důležitým prvkem rozvoje evropské administrativy v celé Evropě. Důležité je rovněž to, že sehrává roli eh, budování mostů mezi jednotlivými cíly. Eh, k tomu jistě patří také elektronické veřejné zakázky a elektronické clo. Myslím, že eh, zvyšování efektivnosti systému vždy musí jít ruce ruku v ruce, eh, že eh, ruku v ruce s posílováním bezpečnosti. A to tady zasnělo, že tady občané eh, budou mít své, svá data online a chtěli by, aby to bylo bezpečnější než na papíře. Samozřejmě, že potřebujeme také řešení na to, aby eh, občané mohli více eh, využívat svých dat elektronicky, například zapisovat se někde a podobně. Také se domnívám, že otázka, eh, jak to vysvětlit veřejnosti, patří tedy k tomu ten argument jednotného kontaktního místa, že tedy údaje se budou vyplňovat jednou a ne opakovaně. A na závěr důležité je eh, vyřešit také celý ekosystém elektronického fungování. To nejde prostě jen tak z ničeho v Estonsku jsme vybudovali bezpečnostní systém na elektronické platby jako součást elektronické administrativy. A to je samozřejmě zcela klíčová, klíčovým prvkem důvěra. Všem také eh, to musí být eh, pohodlně eh, využitelné. To je tedy to, co by mohlo přilákat eh, více občanů. Tak nevím, jestli tady eh, komise se k tomu se vyjádří. Ano, tak prosím. Ano, děkuji vám eh, za velmi užitečné komentáře. Já bych se tady chtěla ještě vrátit k jednotlivým bodům později abychom to mohli eh, rozvést do konkrétnější podoby. Eh, ještě se vrátím k tomu, co eh, tady bylo řečeno, že kompetence jsou nyní roztříštěny mezi jednotlivé instituce Evropských společenství. Ano, my v komisi o něco takového usilujeme chceme, aby byly propojeny jednotlivé naše úseky, eh, poněvadž není vždy zcela přehledné, kdo je za co zodpovědný. Současná komise eh, nám poskytuje skvělou příležitost, poněvadž klade eh, velmi vysokou mm, důležitost spolupráce už máme pracovní skupinu na vysoké úrovni, která eh, pod sebou schromažďuje všechny aspekty modernizace eh, veřejné služby. Čili to také pomůže. To jsem chtěla zdůraznit, poněvadž je to důležité pro naši spolupráci. Co se týče interakce ISA a SEF. ISA je přípravná základna pro to, co bude vstupovat do SEF. Nedochází k překryvům, jde o propojení. Kromě toho, že se navrhují eh, řešení a eh, budují se jednotlivé stavební kameny, tak kromě toho ISA pracuje také na standardech a rámcích. Čili, jak říkám, nedochází k překryvům, úzce uh, spolupracujeme s dalšími úseky. Operační část SEF eh, už tedy eh, v značné míře funguje a posluhuje nám to kontakty uvnitř komise. Co se týče jednotného digitálního trhu, tak to samozřejmě je eh, důležitá součást. Interoperabilita se skrývá pod povrchem většiny kroků, které z ní se skládá ten společný trh. Čili my se domníváme, že jde o velmi důležitou věc. Co se týče posouzení dopadů, je pravda, že to dosud nebylo provedeno, poněvadž jde o pokračování předchozího programu ISA. My jsme vytvořili pouze ex ante vyhodnocení a mm, absolvovali jsme několik kol formálních i neformálních konzultací, abychom si ujasnili, co by mělo být obsahem programu. E, tady už se hodně e, pokročilo, hodně se odvedlo práce, i když formální posouzení dopadu tady nemáme. Tady eh, posouzení dopadu je identifikace problému na vření řešení. My tady eh, se spíše zajímáme o to, kterým směrem dále rozvíjet eh, ten předchozí program. Také jsme provedli interní předběžné vyhodnocení. Co se týče bezpečnosti. Tady to několikrát totiž zaznělo. Chtěla bych říci, že program ISA respektuje nařízení 45 z roku 2001 a dále jste, máme studie měrnice eh, vodítka a podobně. A zajišťujeme tady complianci se vším od samého začátku. Dále budeme vydávat určitá vodítka eh, pro veřejné orgány, jak používat eh, tyto nástroje tak, aby to bylo v souladu eh, s ochranou dat. Čili my se snažíme tímto způsobem od samého začátku eh, aplikovat tedy eh, zásady ochrany dat. Ale jak říkám, pokyny a návody, jak eh, pokračovat dál, budeme také vydávat. A nyní bych dal slovo kolegovi k aspektům komunikačním. Co se týče komunikace, my zde máme aktivitu stávajícího programu, eh, která se zabývá právě tímto, komunikace měrem k občanům a firmám. Eh, tato činnost bude pokračovat v rámci ISA na druhou. Eh, stojí to maximálně 1 milion eur ročně. A my víme, že tady je třeba dělat více. Eh, navíc eh, toto téma má svá specifika, čili my tady hovoříme o interoperabilitě a eh, to není příliš srozumitelné slovo pro konečné uživatele, čili my se tedy snažíme nacházet řešení, která se budou týkat vlastně té zprostředkující funkce a zprostředkující části. My jsme vytvořili jednoduchá videa propagační, eh, kde se hovoří jednoduchým jazykem. V současné době pracujeme na eh, nové sérii videí, eh, která budou rozeslana administrativě a také budeme je poskytovat do médií český zemí. Děkuji vám. Kolegům, kteří právě přišli, Eh, bych chtěla říct, že máme zhruba půl hodiny spoždění, eh, poněvadž jsme měli dlouhou debatu o té typu. A nyní eh, dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji. K, nejdříve ke komunikaci. Všimla jsem si v jedných švinských novinách, že tam jsou velké drahé inzeráty, které se týkaly digitální eh, agendy komise. Ty inzeráty, ty reklamy byly špatné, eh, byly špatně čitelné a občany to vůbec nedost, k ním se to vůbec nedostalo. Takže já doufám, že se nám konečně podaří předat to poselství, zejména stínoví zpravodajové, zdůraznili, že je velmi obtížné informovat občany o tomto programu a také o tom, jak má být eh, zlepšena veřejná zpráva digitalizací. Ale já doufám, že komise nalezne nějaký způsob, jak informovat občany. Například v Evropě je překvapivě mnoho lidí, kteří neumí číst. A také překvapivě mnoho lidí, o kterých můžeme říct, že nemají vůbec žádné digitální schopnosti, nemají počítače, nejsou schopni využívat digitální služeb, například digitálnímu podávání daňového přiznání či digitálních přihlášek do školy či digitálních termínů u lékařů. Takže tady je hrozba, že některý lidé se dostanou naprosto stranou a budou vyloučeni z veřejného života. Tomu je třeba se věnovat. Paní Kalas nám řekla také mnohé o ochraně údajů. Ochrana údajů v IZA 2 je zde v parlamentu otázkou, za kterou odpovídá výbor LIBE a tento výbor se jistě eh, touto věcí bude zabývat. Příští týden ve Štrasburku 11. února bychom měli vést diskusy se stínovými zpravodaji diskusi o návrhu zprávy a do 3. března bychom měli být hotovi. Děkuji mnohokrát, byla to zajímavá diskuse. Thank you. Um, the next... Děkuji. A další bod na programu je bod Antonia Lopeze Isturize Vajta o lanových drahách. A já dám slovo přímo panu zpravodaji. Thank you. Uh, dear, oh, excuse me. Um, queridos colegas. Děkuji, milí kolegové a milé kolegyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem za spolupráci na mé zprávě, která byla velmi obtížná, vysoce technická a všichni mě velmi dobře podporovali. Kolegové Anderson a Nová se mnou spolupracovali velmi dobře a také se nám podařilo dobře se dohodnout na pozměňovacích návrzích. Také děkuji paní Gera a zástupcům komise, kteří nás velmi podpořili právě v té technické části což eh, nám velmi pomohlo v tom věc dořešit a přijmout odpovídající rozhodnutí. Děkuji také Astrid a Sebastianovi ze sekretariátu a také děkuji všem těm, kteří se zapojili do práce na mé zprávě. Bylo předloženo 42 pozměňovacích návrhů, mnohé z nich jsem již prodiskutoval s předkladateli a jinak 24. února se ještě sejdu se stínovými zpravodaji a zpracujeme tu zbývající část pozměňovacích návrhů. Některé možná představím na výboru a třetí rád bych podotkl, že jsem představil svou zprávu 3. prosince. Tehdy se ukázalo, že potřebujeme společnou strategii pro nový legislativní rámec, který se týká uvádění na trh nových produktů v oblasti lanových drah. Děkuji Vicky Ford, paní předsedkyni a také děkuji paní Steeler a stínovým zpravodajům, kteří se podíleli zásadním způsobem, zejména pomocí dvou eh, v návrhu, v pozměňovacích návrhů, které se týkají dvou implementačních právních předpisů. Tam byly problémy, zejména co se týkalo přizpůsobovacího balíčku, tady byly problémy mezi radou a komisí, ta spolupráce nebyla jednoduchá, z obou stran bylo mnoho obav a výhrad. U návrhu 69 a 80 eh, jsme měli také problém, ale nebudu to tady do detailu rozebírat. Kolegové, kteří je předložili, mě ještě jednou potvrdili a myslím si, že se nám podaří v této věci dosáhnout společné strategie. A dále, jedna francouzská lobby nás po nás informovala o diskuzi, které se týkalo brzdních zařízení pro lanových dráh, což je jak hospodářská, ale také politická e, otázka, kde nařízení je naformulováno tak, že podniky v podstatě nemají možnost dále rozvíjet tyto systémy. Tady jsem se spojil ještě jednou s komisí a děkuji za to, že se nám podařilo nalézt, zapracovat do znění neutralitu technologií. Což je obsaženo v pozměňovacím návrhu 183. Pak byly předloženy i další pozměňovací návrhy od Joa a od Dantana, od francouzských kolegů, kteří zde dnes nejsou, ale rád se o nich i zmíním, protože v případě těchto návrhů se nám podařilo dosáhnout kompromisu zde e, šlo v zásadě o neutralitu technologií. Lucy Anderson, stínová zpravodajka, předložila asi polovinu všech pozměňovacích návrhů a bylo mi potěšením s ní tyto návrhy projednat. Ve svých návrzích se snaží zajistit, aby spotřebitel získával lepší informace prostřednictvím webových stránek o těchto produktech a také, aby prohlášení o schodě Evropské unie bylo již v úvodních definicích, což je článek 3. Tady bych rád věděl, jaký názor na to má komise. A ještě jednou děkuji za veškeré podněty a poznámky, za veškeré pozměňovací návrhy. Já je samozřejmě beru za vědomí proberu to vše se stínovými zpravodaji 24. února. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji Luce Anderson za socialisty. Děkuji všem, eh, eh, kteří se zapojili. Eh, myslím, že hm, to bylo poměrně komplikované, je to hodně technické a složité a Eh, určité lobování také eh, bylo ve hře. Já tady děkuji Antoniovi za to, že naslouchal všem našim obavám. Eh, nemám mnoho, co bych dodala, jenom abych byla úplně jasná. Posměňovací návrhy, které jsme předali my, včetně tedy preventivních principů, to by skutečně bylo dobré, kdyby eh, to komise opravdu vzala důkladně v úvahu. Jak řekla Antonio, otázka informací na webových stránkách a přidané ochrany spotřebitele, mm, to je také dobré a my také jsme proto, aby se eh, odstranili odkazy na implementační akty. Pozměňovací návrh to byl buď 193 nebo 139, eh, tam byl kompromis, eh, který navrhuje definice. My se budeme muset ještě více zaměřit na celý seznam těchto pozměňovacích návrhů. Já nemůžu říct, že bychom zcela nesouhlasili E, s tím, co tady předkládají jiní lidé. ale já si myslím, že na to budeme mít více času na důkladnější projednání v příštích týdnech. E, Dany, a vy zastupujete EMO. Ano, děkuji. Já tedy hovořím za Enrika, který tady dneska nemůže být. V ECR my podporujeme většinu pod předložených návrhů a dalšíme si dobré spolupráci se stínovými zpravodají i zpravodajkou, zpravodajem. Jako eh, skupina ovšem se soustředíme také na to, aby eh, se toto nařízení nevztahovalo na lanovky, které mají historickou hodnotu mm, a mm, Ehm, to je v podstatě dáno tím, že aby bylo umožné, možné je udržovat v provozu, potřebují velice specifické díly, které se fungují, které se tady dělají eh, lokálně a eh, navíc jsou tedy eh, provozovány nízkoziskovými organizacemi, čili tady určitou výjimku pro ně. Ehm, paní ehm, děkuji. Já tady mám pouze eh, dvě takové obavy, kromě toho, že tady eh, podporuji výjimku pro historická zařízení. Tak za prvé jde o eh, tržní dozor, který je třeba zjistit tak, aby byl v souladu s budoucím nařízením o dozor na trhu. Práce pana zpravodaje mě tedy uspokojila pokud se týče dalších návrhů, vidím se několik problémů. Je to velice technická záležitost, kodifikují se zde základní bezpečnostní pravidla. Musí být tedy technologicky neutrální. Nechceme, aby Eh, došlo k zvýhodňování jednotlivých výrobců nebo členských zemí, ať už je to Francie, Německo nebo kterákoliv jiná. Kompromisy a pozměňovací návrhy, které by vedly k ztrátě technologické neutrality, musí být eliminovány. Já se těším na pokračování spolupráce s panem zpravodajem tak, aby výsledek byl dobrý pro všechny Ehm, také ještě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, který odvedl vynikající práci. Děkuji. Pascal's not here. So that's probably the... Zdá se. A ještě, ještě tady máme řečníka, ano. Ehm, taky bych chtěl poděkovat eh, Antinovi za vynikající práci Já souhlasím s tím, že návrh komise je velice důležitý. Jde o zjednodušení předpisů, eh, doladění a upřesnění některých dosud nejasných otázek z té směrnice. Je to je dobře, že se tady mm, nediktují eh, konkrétní procedury, ale jsou tady ještě dvě věci. Je třeba říci, že mm, ta technologie se hodně mění a rozvíjí, čili mm, možná by bylo dobré, kdyby se to eh, rozšířilo, poněvadž já nevím, my tady máme další zařízení, já nevím, eh, eh, lyžování a to nejsou jenom lyže, tady je spoustu dalších věcí, čili Eh, to, tady to je prostě všecko, co slouží sportovním a turistickým záležitostem, čili možná, že bychom to měli právě o ten sport a turistiku, o ty nové technické záležitosti, které tam máme, prostě to rozšířit. Ano, nové, o nové sportovní nářadí, aby se to rozšířilo, eh, které používáme dneska, nebudeme používat v budoucnu. A eh, další věc, to je budování eh, nových eh, zařízení, nových těch eh, dopravních, řekněme, kolejí a tak dále. Já bych chtěla, aby bylo možné tak jako dosud budování nových zařízení, která se pro, budou povolat pouze lokálně, to nebude muset prostě publikovat široce. Eh, to by bylo docela pěkné zjednodušení toho současného návrhu. Antonio, would you like to come in? Antonio, eh, chcete k tomu něco říct? Okomentovat komentáře kolegů? Eh, yeah, thank you. Uh... Děkuji. Děkuji, Lucy. Děkuji za Eh, máš sympatický přístup. Není to snadné, vezmu to v potaz. Jsem si že budeme o těchto mm, pozměňovacích návrzích ještě diskutovat 21. Eh, podrobně za KR. Historické záležitosti již jsou pryč. Je tady jeden pozměňovací návrh mé frakce a můj přístup je negativní, já o tom nechci jednat. to samé pro eh, liberálního kolegu. Co se týče tržního dohledu, my čekáme na směrnici, která, které se jedná. Chci, aby to bylo přizpůsobeno budoucnosti. Technologická neutralita jistě, to jsem řekl, pokud se bude jednat, o změnách, především s francouzskými kolegy, tak to je jasná červená linie v mém jednání s nimi. Můj kolega z zelených podrobnosti o sportech musíme mm, vyjasnit omezení a dopad mm, toho, co by bylo ovlivněno, toho, mm, co by mělo být tedy nařízení, regulace. Myslím, že musíme, že o tom ještě budeme jednat. Já bych také chtěl vyslechnout komisi toto téma. Také jsem uh, um, se ptal na nějaké definice, protože to je také důležité pro některé kolegy. K té definici komise něco? Děkuji. Můžeme k těm pozměňovacím návrhům stručně. Velice rychle. Děkuji za pozměňovací návrhy. Některé vyvolávají problémy, Eh, to se týče toho preventivního přístupu, je to technická otázka, kde se řeší všechny bezpečnostní otázky. To znamená, ten princip eh, prevence je již v tom. Eh, všechna ustanovení vyžadují povinnosti a dozor, tržní dozor musí klást otázky, jaké jsou povinnosti, které vyplývají z tohoto eh, preventivního principu. Co se týče definice, mm, to se týká dokumentaci konformity, my eh, to, co, to, to, co tam je, není definice, ale pravidla. Pravidla, která jsou již v těch článcích a přílohách. Souvisí to s prohlášením konformity a všechno, co je s tím souladu, se již před, předpokládá. musíme eh, upozornit na pozměňovací návrh 53, kde chceme ten text ponechat tak, jak je, protože tento pozměňovací návrh navrhuje eh, odkaz na eh, instalace bezpečnostní komponent v, v těchto instalacích. Návrh 200 159, to jistě článku 41 43, takže to není potřeba. Obecné odkazy na tyto instalace podle návrhu 143. Toto nařízení je o dopravě, takže obecný odkaz může vyvolávat určitý zmatek ohledně toho, co spadá do toho nařízení. Pozměňovací návrh 173 eh, a podsystémy Pozměňovací návrh 141 rozšiřuje mm, dopad základních požadavků. To nebylo původně zmíněno, protože to, co tam původně bylo v tom pozměňovacím návrhu, je již, již má tedy řešit situaci v případě, že dojde k požáru v instalacích. Návrh je, aby se ty instalace posoudily pro případ požáru, takže e, to se týká požadavků, které mají být plněny 182, 183. My preferujeme 183. Pokud někdo, mm, co se týče tedy toho vozidla, zajistit technologickou neutralitu, které, kterou je třeba respektovat. Děkuji vám. Takže jsme připraveni k dalším příspěvkům, které budou potřeba. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení, děkuji všem za práci a hlasování Jimko bude 17.3., což je stejný den, kdy budeme hlasovat. Tam je to podobný harmonogram. Ty tři mm, Eh, soubory, o kterých eh, asujeme, tam představa je, pokud jsou budou paralelní body, tak bude schopné, možné je řešit ve společném trialogu, takže za to děkuji především, co se týče tržního dohledu a těchto záležitostí. Takže vy tedy jdete napřed. Další věc je rámec eh, ekonomické eh, eh, zprávy, stocktaking, výzvy. Mm, Pervance Beneš je spravodajkou naší spravodajku je Indiko, já jí předávám tímto hned slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velmi potěšena, že vám mohu představit eh, svůj návrh a jsem také velmi ráda, že to není poprvé, kdy hovoříme o tomto tématu, zejména mezi stínovými zpravodaji. Měli jsme již prvnou výměnu názorů se stínovými zpravodaji a já doufám, že e, se mi podaří dobře zapracovat jejich hledisko do struktury mého stanoviska. Já samozřejmě e, v stanovisku mohu pouze schnout e, své myšlenky a také nemám příliš mnoho času ale ráda bych podtrhla, že toto téma je skutečně velice, velice důležité a vysvětlím vám, proč jsem zvolila tu strukturu, kterou jsem zvolila a jaké cíle sleduji ve svém stanovisku. Myslím si, že krize jasně ukázala, že v jednotlivých členských státech ta reakce se velmi různila na krizi. Problémů bylo mnoho a prostě tady jsou ty tendence, které nezastavíme. A další důležitá věc. My, členské státy, na sobě závisíme a proto musíme nalézt nějaký nástroj, pomocí kterého můžeme dosáhnout společně našich cílů a to je právě například ekonomicko-politické řízení a jeho posílení. Je třeba také posílit konkurenceschopnost. Jak jistě víte, Není to poprvé, když, kdy hovoříme o tomto tématu. Měli jsme již jednu zprávu o tomto tématu. Téma je důležité. A proto vás prosím, abyste se nesnažili do té zprávy zapracovat vše. Nemusíme se opakovat. Základem pro toto stanovisko je nový dokument Evropské komise o hospodářsko-politickém řízení, který byl představen na plénu v prosinci. Tam se hovořilo o dvou zásadních aspektech. Za prvé posílení hospodářsko-politického řízení pod eh, politickým dohledem, což se týká například Priorit Evropa 2020 a cílů tohoto programu. A ten druhý zásadní aspekt, ten druhý pilíř eh, je zachování stability eurozóny. A většina kroků jde tímto směrem. Myslím si, že v našem stanovisku se můžeme zaměřit na posílení řízení a zprávy vnitřního trhu a z této perspektivy pak překládat naše návrhy. Já bych byla proto, a možná se mnou budete souhlasit, abychom postupovali takto. Pokud chceme moci hovořit o skutečném růstu, tak je důležité, aby vnitřní trh byl podroben jasnému dohledu, jasnějšímu než do posud. A potřebujeme pro tento dohled dobrý rámec. V tomto rámci musíme jasně ukázat, jaké jsou negativní a pozitivní výsledky politik členských států. Má to být tedy jakýsi soupis, souhrn toho, co existuje a to povede k dodatečné přidané hodnotě. A tato přidaná hodnota potom bude použita k zlepšení celkového obrazu. Prosím komisi, aby každý rok předložila zprávu pokroku v tom rámci pro vnitřní trh a prosím kolegy, aby podpořili tento můj návrh. Jsem pevně přesvědčena o tom, že řízení, že cyklus řízení vnitřního trhu, který musí být dalším krokem pro evropského semestru a myslím si, že musí být dokonce zapracován do evropského semestru, že tato struktura je důležitá. A Každoroční hodnocení má vést k tomu, abychom skutečně každý rok měli diskuzici přesný soupis toho, kde jsme pokročili, kde jsme například možná udělali krok zpět, abychom přesně vypadali, jak vypadá situace. Což pro nás bude dobrou platformou pro naši práci. Ve svém stanovisku ještě hovořím o demokratické kontrole a o tomu, kdo komu se odpovídá. A Dále tam ještě zmiňuji, že pomocí těchto opatření a pomocí role a odpovědnosti členských států budeme 100 hospodářsko-politické řízení, respektive řízení vnitřního trhu, učinit transparentnějším. Můžeme tak lépe rozpoznat bariéry a odstraňovat je, což povede k tomu, že budeme mít ještě efektivnější v oblasti našich čtyř svobod. Děkuji, pane, paní předsedkyně, a těším se na vaše otázky a na vaše komentáře. Nikola Tanti. Eh, grazie presidente, grazie alla... Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a také děkuji paní Pravodajce, děkuji mnohokrát za předložení návrhu stanoviska. Je velmi dobře strukturován a z velké části to můžeme podpořit. Z mé strany pouze několik poznámek k tomu, co jsme právě vyslechli. Předložíme jisté pozměňovací návrhy a Samozřejmě velmi rádi budeme už se spolupracovat s paní navrhovatelkou. Myslíme si, že tato diskuze přichází ve vhodný okamžik, neboť první dokumenty komise v podstatě různě vykládaly pravidla hospodářského politického řízení v Evropě. Nyní máme tři cíle, tři priority ve sdělení flexibilita, mobilizace zdrojů pro investice, investice, investice do reálné ekonomiky. A já si myslím, že u toho nového hospodářsko-politického řízení bychom se měli věnovat právě přesně těch, těmto cílům, které nám již předložila komise v minulých měsících. co se týče tohoto návrhu. Rád bych využil této příležitosti proto, abych propojil hospodářskou zprávu s tématem fungování vnitřního trhu. V minulých letech jsme bohužel stále museli, často museli konstatovat, že hospodářsko-politické řízení a reálná ekonomika byly velmi od sebe vzdáleny. A nyní v prvních měsících práce nové komise je toto téma ústřední. A my bychom to měli ještě propojit s tématem konkurenceschopnost na vnitřním trhu, a hospodářská soutěž na vnitřním trhu, je třeba mít dobré propojení mezi vnitřním trhem a hospodářsko-politickým řízením. V tomto smyslu jsme souhlasíme s paní navrhovatelkou, která ve svém návrhu stanoviska také říká, že je třeba předkládat eh, každoroční zprávu o implementaci vnitřního trhu v souvislosti s evropským semestrem a doporučeními pro jednotlivé země. To je velmi dobrý návrh a my to rádi podpoříme. A nyní ve smyslu další spolupráce kterou máme zájem, bych potrhl toto. Investiční plán, který přijala komise, je skutečně výbornou příležitostí pro to, jak dále rozvíjet vnitřní trh. Je vhodné zde zmínit, že u toho nového hospodářsko-politického řízení se dbá také na, to, na právě na posílení vnitřního trhu protože pouze touto cestou můžeme eh, dosáhnout skutečného růstu a skutečného posílení konkurenceschopnosti. Proto si myslím, že bychom měli ve stanovisku ještě potrhnout to, že část investicí by se měla zacílit na eh, dokončení vnitřního trhu. Tady mám na mysli například digitalizaci, infra, dopravní inf, infrastrukturu, služby, evropský průmysl. Všude zde je možné přispět pro do, e, eh, končení vnitřního tr, trhu a posílit propojení s reálnou ekonomikou. To je zásadní i s ohledem na oblast finančko politickou finanční a politickou. Tedy. nyní k flexibilitě. Zde bychom možná měli poukázat na to, že vnitřní trh by vyžadoval investice, které by měly být zacílenější i ze strany veřejného sektoru. Existuje doložka o flexibilitě, tak jak je to naplánováno v, v sdělení komise. A na závěr Paní navrhovatelka to již řekla, týká se to strategie EU 2020. Tady je důležité, abychom měli propojení mezi finanční zprávou, vnitřním trhem a reálnou ekonomikou. To je jeden z důležitých pilířů pilířů, které jsou důležité pro nás zde na výboru IMCO. Je třeba to zohlednit tak, aby mohl být posílen vnitřní trh. My se těšíme na spolupráci se stínovými zpravodaji a paní navrhovatelkou, tak, abychom se mohli zamyslet nad tím, jak dosáhnout dohody nad pozměňovací návrhy, tak abychom ještě eh, mohli již bez tak velice dobrý dokument paní navrhovatelky smysluplně doplnit. Děkuji. Děkuji. E, já jsem stínoval zpravodajkou za ECR. E, děkuji e, paní zpravodajce za vynikající práce a za to, že se toto stanovisko soustředuje na dimenzi společného trhu. My bychom rádi eh, zpřístupnili eh, všechny výhody společného trhu, protože víme, že odtud pochází konkurenceschopnost, zaměstnanost, růst, udržitelnost. Eh, ano, máme tady iniciativu, pak bude záležet na implementaci a ten eh, cíl, myslím, je eh, zjistit, jestli ten eh, roční cyklus přeskumu ekonomického řízení může být také aplikován na společný trh. Samozřejmě, že my se hodně zabýváme tou otázkou, spíš tou částí veřejno sektorovou. A e, my tady taky si uvědomujeme, že ty implementační iniciativy tak trošku e, mají spoždění. My třeba máme směrnici o službách od roku 2012 a e, tehdy jsme očekávali, že může, může zvýšit HDP o dobré procento, čili teď to, že se zabýváme otázkou, proč se to nenaplňuje, je součástí ekonomického řízení, čili to má smysl. Čili já bych byla ráda, kdyby se, kdybychom se soustředovali na implementaci společného trhu, protože tam je prostor pro to, aby členské země plnily to, k čemu se upsali. No a pokud eh, tak nečiní, pak je třeba eh, vědět, proč tomu tak je a vyhozovat důsledky. Znamená, že ten eh, bod číslo 6 ve zprávě. V podstatě já bych to nazvala víceméně výroční zprávou o implementaci společného trhu, ne o implementaci integrace. Myslím, že komise má určitou vizi, ve které také implementace, plnění, realizace je, podstatnou součástí jejich vize. K bodu číslo čtyři. Paní zpravodajka má právo, má pravdu, že se eh, s takovou vervou snaží prosazovat to, eh, že ta ekonomická, ekonomické řízení musí být součástí úsilí vlád. Oni to musí přijmout za své. Já myslím, že trošku opatrněji bychom měli našlapovat v otázce konsultací, aby tam eh, se příliš neprosadili Eh, jakési nesla neutrální zájmy, bychom naopak měli být naprosto neutrální. Čili tady by to chtělo snad eh, nějak eh, přeformulovat, čili konzultace ano, ale pozor při zachování nezávislosti veškerých doporučení. Čili tolik mé klíčové připomínky a jinak se tedy těším na další spolupráci na této zprávě. Děkuji. A nyní Ula, to je z ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci mm, poděkovat zpravodaji za um, dobře odvedenou práci. Všichni souhlasíme s tím, že vnitřní trh je páteří Evropské unie hlavní uh, Eh, motor ekonomického růstu. Proto je naším nejdůležitějším úkolem eh, vnímat efekt ekonomické eh, zprávy v souvislosti s trhu. Mm, toto stanovisko mm, přinese důležitý input, co se týče mm, závěru, tak to uh, přináší určité podnětné návrhy. Já chci zdůraznit několik zajímavých bodů k tomu návrhu, který máme před sebou. Chci zdůraznit, že musíme zůstat, musíme zůstat na reformní cestě. Já jsem vyslechla některé členy, kteří říkali, že možná vidí nějaké možnosti větší flexibility tomu ekonomickému rámci, aby mm, tvářeli další růst. To ale není cesta vpřed, jak já ji vidím. My nemůžeme mm, nyní um, povolit, reformy fungují, deficit klesá a Evropa pomalu, ale jistě vymaňuje z krize. Potřebujeme lepší dodržování specifických doporučení. E, ekonomické e, zpráva nemá e, hodnotu, pokud členské státy se nebudou řídit doporučeními komise. Jedno způsob, jak zajistit lepší dodržování, by byl zlepšit vlastně vlastnictví různých doporučení ze strany národních parlamentů. Dalším návrhem je navázat Eh, podporu Junckerova investičního plánu na dodržování různých doporučení ze strany komise. Vím, že to možná to bude malinko kontroverzní, ale bylo by to efektivní. Také se domnívám, že potřebujeme mm, Eh, lepší reference na k malým a středním podnikům, které jsou, um, kteří, um, které zlepší potenciál na mm, pro vytváření pracovních míst. Také se musíme zaměřit na ty oblasti vnitřního trhu, které přinesou nejvíce, největší přidanou hodnotu. A tady mám na mysli digitální vnitřní trh, který je hlavní prioritou pro nás Eh, kde proběhly velice dobré diskuse. Toto bude můj komentář v této fázi a také se těším na spolupráce s našimi zpravodaji na tomto stanovisku. Děkuji vám. Dennis Dennis tady není, ale Pascal uh, za zelené, jako stínový zpravodaj Pascal, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Budu velice stručný, protože čas běží. Já bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce. Samozřejmě. A je dobré, že trvala na tom, abychom k tomu přistoupili celkově, holisticky a zohlednili veškeré aktéry i náš parlament v tomto novém úkolu. My to naprosto sdílíme toto přání a podporujeme to. Co se týče obsahu, Já chtěl podotknout, že na tomto tématu pracuji i na výboru AFO, kde jsem zpravodajem a tam jsme se tomu věnovali, takže já znám tu diskusi o zapojení národních parlamentů, jsou to důležitá témata, ale já mám jeden hlavní problém. E, a je to zásadní otázka, která se týká vnitřního trhu, takže je to to hospodářsko-politické řízení. Já mám pocit, že Evropa příliš přemýšlí jako účetní. A pokud budeme přemýšlet pouze jako nějaký účetní, tak nikdy nezohledníme střednědobé či dlouhodobé otázky. A u vnitřního trhu je také důležité zohlednit jiné věci, například zadávání veřejných zakázek. Tam je důležité zohlednit sociální kritéria nebo ekologická kritéria. A já to stále opakuju, jde o rovnováhu. Evropa nemůže fungovat, pokud takovou to rovnováhu nebudeme mít. I středně dobrého dlouhodobého hlediska nemůžeme myslet pouze krátkodobě. Nemůžeme pouze zohledňovat krátkodobé problémy, například pokud jde o dluhy. Takže tady máme, tady asi se neschodneme všichni. Tady máme různé názory, ale je třeba to prohloubit, pracovat na této věci, věnovat se tomu. Nemůžeme používat logiku pouze technického myšlení, myšlení jako účetní, aniž bychom neuznali nutnost dlouhodobé a střednědobé perspektivy. Ano, možná jsem to nadhodil příliš brzy a není, dnes asi není dost času na toto prodiskutovat. Další řečníci? Zpravodaj chce uh, eh, shrnout. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, milí kolegové, za vaše vyjádření, za vaše poznámky a návrhy. Jsem potěšena, že jste toto vše zde zmínili. Já mám k dispozici pouze jednu stránku, takže tam nemohu zmínit zcela vše. A proto je důležité, že jste vystoupili a tak uh, chcete zlepšit mé stanovisko. Já souhlasím s tím, že hospodářsko-politické řízení a řízení vnitřního trhu je třeba propojit. Je třeba to zaintegrovat. A musí pak existovat odpovědějící dozor těchto propojených věcí. Také souhlasím s tím, že bychom mohli ještě jednou podtrhnout investiční plán a podporuji návrh či zmínění paní předsedkyně, že je třeba se soustředit na analýzu, abychom dříve, než předkládáme nové návrhy, se zanalizovali, co již bylo předloženo, nebo zda již existují směrnice, které jsme přijali v té dan či dané oblasti, a zda takovéto existující směrnice jsou implementovány. A pokud nejsou implementovány, či nejsou implementovány plně, tak si musíme položit otázku, proč. Proč například naše Eh, očekávání ohledně hrubého domácího produktu nebyla naplněna, či očekávání ohledně dalších indikátorů. Takže to je důležitá věc, to bychom měli zdůraznit. Členské státy a evropské instituce musí jednat jako partneři, ale ne jako nucení partneři. Musí, musí se společně radit, provádět konzultace, které ovšem musí být transparentní a musí také zohledňovat doporučení, jako například doporučení pro jednotlivé země. Tato doporučení členské státy podporují a takovéto spolupráci musí mít svou roli i národní parlamenty a Evropský parlament a musí to být role důležitá, protože my jsme ti, kdo provádí demokratickou kontrolu. Souhlasím s paní Udo, že malé a střední podniky jsou velmi důležité v naší ekonomice, že jsou v podstatě páteří naší ekonomiky. Proto jsou důležité i reformy. Reformy, které cílí na růst a zaměstnanost. Bohužel je tomu skutečně tak, že naplnění doporučení pro jednotlivé země, jejich dodržování se momentálně pohybuje na velice nízké úrovni, přibližně 10%. A je tomu tak proto, protože mnoho členských států ta specifická doporučení pro jednotlivé země neakceptuje, či je neakceptuje plně. Je tedy třeba, abychom vydávali doporučení, které jsou, které jsou skutečně v souladu s našimi síly a jejich e, eh, realizace bude zaru, zaručena. Všichni aktéři musí dostat své odpovědnosti, jak komise, ta je odpovědná za doporučení, tak členské státy, které jsou odpovědné za realizaci těchto doporučení. A pokud členské státy nerealizují, musí předložit alternativní návrhy. Malé a střední podniky a jejich význam je nesporný. Digitální vnitřní trh je třeba také zmínit, ano, to je důležitá záležitost. Já jsem chtěla své stanovisko tak trochu um, vymezit vůči té minulé zprávě, ale pokud tam chcete mít víc věcí a předložíte návrhy, tak já jsem otevřená vůči vašim návrhům. Ráda to s vámi prodiskutuji. Pascal má naprostou pravdu v tom, když říká, že vnitřní trh, respektive jeho implementace, nemůže sloužit krátkodobým cílům že musíme postupovat z hlediska dlouhodobé perspektivy a zachovat rovnováhu. A musíme zapojit všechny, kteří přicházejí s pozitivními návrhy. Ale nesmí to být žádná nucená spolupráce, jak Pascal uvedl. Je třeba, aby se to zakládalo na vzájemnosti a na principu dobrovolnosti. Toto vše se tedy pokusím zapracovat do svého stanoviska, pravděpodobně tedy předložíte pozměňovací návrhy a já přispěji k tomu, aby toto stanovisko odráželo širokou většinu našeho výboru a děkuji vám mnohokrát za diskusi. Thank you very much. Um, that's... Děkuji. Tak, eh, pozměňovací návrhy do takže eh, můžete začít ptát, eh, psát pozměňovací návrhy. Já vám tedy děkuji. Toto je vlastně pro dnešek všechno. Ještě jedna věc. Eh, komise bude oslavovat desetiletí spotřebitelského centra, takže můžete se tam podívat, i když je, prosím nových bezpečnostních opatření v parlamentu. Ano, takže eh, k tomu tolik. Eh, děkuji vám všem.